Guten Abend. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Eh, dobrý večer, kolegové. Já vás eh, vítám srdečně na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Bod číslo jedna, eh, pokud se týče přijetí, je v pořádku žádná oznámení předsedkyně a tím se dáváme Eh, dostáváme k bodu číslo 3 a to je integrita v komisi, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise. Eh, máme tady text se 129 pozměňovacími návrhy. Otázka je, jestli se můžeme pustit do hlasování. Já bych vás chtěl ještě upozornit, že tato rezoluce je k dispozici pro všechny, kdo by se chtěli pod ní podepsat, což můžete eh, činit kdykoliv je k dispozici konsolidovaný text. Dostáváme se tedy k hlasování, nebo jsou nějaké námitky? Otázka ještě je, jestli všichni máte své hlasovací seznamy. No, někteří ne, no tak v tom případě budete muset říci, jak jste chtěli hlasovat. Jinak eh, eh, prosím vás, pokud si můžete ještě sehnat ty hlasovací karty, tak si je seženíte. Takže začneme s hlasováním. Já bych navrhla, eh, že bychom začali s kompromisy, aby to bylo potom později jednodušší. Kompromis A pro kompromis číslo A začínáme kompromisy, to bude jednodušší. To je nový odstavec 12a. Nový 12a, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B v revidované verzi, rozeslaný tak, jak jsme se dohodli na koordinátory, na stínových zpravodajích. To je nový odstavec před dostavcem 19 v novém znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis C, odstavec 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis D pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis E pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže byly schváleny všechny kompromisy, to nám zjednodušuje situaci. A začneme pozvacím návrhem 14, protože 13 je součástí kompromisu B. Takže 14 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 19 pro, <clears throat> proti, zdrželi se. Zamítnuto 22. část byla stažena, takže první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 24 pro, ne, ten odpovídá ne. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se. To prověříme 25 kam elektronicky, prosím. Schváleno. 26 pro, proti, odřeli se. Zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme 28. Končím hlasování a je to schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 30 pro, proti zdrželi se schváleno, 31 pro, proti zdrželi se schváleno, 32 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti zdrželi se schváleno, 34 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 35 pro a je to tedy s ústní změnou pro, proti zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se to, prověříme, 43 Check is all. And it is adopted. A je to schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 49 pro, pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno Chcete to zkontrolovat? Prověříme tedy 66 první čas. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. E, kdo ještě hlasoval a nemá kartu? Už máme všichni karty. Takže to bylo 4 pro 15 proti. Už máte kartu, dobře. Máte? Ano, máte. Tak, no, dobře, děkuji vám, pane Čanecký. Je to tedy zamítnuto. Šedesát šest to bylo, ne šedesát čtyři, šedesát šest. Šedesát čtyři bylo, byli jsme pro. Sorry, I can't follow you. No, six, no, no, sixty-six. 65 byla jasně pro. 66 první část zamítnutá, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnutá. 67 a 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se schvál, eh, za, zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7, prověříme. 78 prověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování a je to jasně zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se 83. Pan Vali to chtěl hlasovat zvlášť, takže 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, Ne, Bát chtěl, abychom o tom hlasovali zvlášť. Takže 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 95 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 101 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 102 pro, proti, zdrželi se. Takto prověříme 102. Končím hlasování a je to zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, 108 prověříme, prosím. Není to jasné. 108. Končím hlasování a je to schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 110 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 112 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dále 120 pro, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jednička pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti zdrželi se Sváhno pětka pro, proti zdrželi se zamítnuto, šestka pro, proti zdrželi se Sváhno sedmička pro, proti zdrželi se sváleno devět pro, proti zdrželi se zamítnuto, jedenáct pro, proti zdrželi se zamítnuto, dvanáct pro, proti zdrželi se schváleno. Eh, F pro, proti. Omlouvám se. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to 21 pro, 3 jsou proti, 4 se zdrželi a já také hlasuji pro, takže 22 pro. Děkuji vám. Děkuji, děkuji také sekretariátu, to skutečně nebyla jednoduchá eh, práce, je to poprvé, co jsme na tom dělali v neděli odpoledne chtěla bych jenom říci, že pozměňovací návrhy do zítřka 12 eh, hodin, do pléna tedy, ale ten kompromis je velice křehký, takže skutečně prosila bych, abyste to měli na paměti. Tak, tak nám to drží pohromadě. A teď bych vás prosila, A prosila bych ty, kteří nechtějí se účastnit slyšení eh, generálního ředitele, tak bych prosil, aby odpustili místnost co nejtišeji. Liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja, can we continue? Můžeme pokračovat. Čím víc času promarníme teď, tím víc budeme muset pracovat v noci. Ja, ja, dann machen wir weiter in der Tagesordnung. Takže budeme pokračovat. Slyšení generálního ředitele Olafu. Eh, máme 40 eh, minut na každého kandidáta, projdeme si je jednoho po druhém a pak budeme mít pouze krátkou pauzu na frakční porady a hned budeme hlasovat. Čili eh, jinak bychom to museli ještě rozdělit na dva dny, na zítra a tak dále. Takže my začneme prvním kandidátem a to je takže tady kandidát bude mít pět minut na to, aby se nám představil a takže Vile Itele, vítejte mezi námi a prosím, máte slovo. Is mine Yeah, this is, this is mine and you have on the other side. Somebody has. Nothing. Ah. Yeah. Sorry, Paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci. Nejprve bych chtěl říci, že OLAF sehrává velice důležitou roli. Jestliže hovoříme o důvěryhodnosti a o důvěře v EU jako celek, Sorry. Is it okay? yes, it's okay. Sorry. Už můžu? Dobře. Takže jsou tři věci, na které je potřeba se soustředit. Důvěra, spolupráce a motivace. A ty jsou pevně spojené mezi sebou. Podle nedávného výzkumu parametrů EU většina občanů je přesvědčena o tom, že podvody a korupce Eh, jaksi za, eh, zuří v evropských institucích a musíme sehrát významnou roli v získávání důvěry občanů. E, OLAF potřebuje znovu získat důvěru svých členů a to prostřednictvím e, spolupráce s nimi. E, já těmi účastníky myslím vás, výbory parlamentu, radu, členské země, účetní dvůr, a řídící výbor. A já bych tady chtěl říci, že řídící výbor by měl mít k dispozici všechny informace, které potřebuje pro plnění svých povinností. Co se týče co se týče EPO, před 15 lety eh, jsem eh, byl v radě pro Eh, vnitro a spravedlnost a už tehdy jsme vedli předběžné diskuse o EPO. Já jsem byl pro eh, jeho vytvoření. Po, opa- po 15 letech rozhodnutí o tom, kdy eh, začne fungovat, bylo konečně přijato. Takže teď není prostor pro omily. Od samotného začátku OLEF a EPO potřebují eh, spolupracovat a musí být jasné, kdo dělá co a kdo o čem rozhoduje, aby nedocházelo k překrývání a zasahování do pravomocí druhého orgánu. A tyto eh, se musí doplňovat a maximálně využívat své synergie. Jeden z nejlepších nástrojů bude, je přístup k eh, informacím a bylo by dobré začít právě tímto mezi řediteli. Právní, právní rámec potřebuje eh, jasnit například eh, vyšetřování v případě DPH, procedurální otázky, a e, vyšetřování OLAFu ve spolupráci s místní justicí. E, OLAF e, musí zůstat nezávislým ústředním hráčem. Ve stručnosti moje vize je, aby Olaf byl stabilní, etický efektivní, profesionální, vyvážení a atraktivní pracoviště. A všechny tyto vlastnosti mají dopad na pracovníky OLAFu, eh, protože pracovníci jsou hlavním aktivem OLAFu eh, je potřeba jim naslouchat, dávat jim příležitosti pro další vzdělávání, tak aby oni zase měli příležitost postupu. Paní předsedkyně. Není potřeba dělat revoluci, ale vždycky je prostor pro zlepšení. A teď ve stručnosti bych chtěl říct, jaké jsou moje zkušenosti. Od roku 1984 do roku 88 eh, jsem byl státní zástupcem eh, ve tří eh, policejních obvodech a potom jsem se stal právníkem a advokátem a e, tak jsem působil rok, poté jsem byl zvolen do finského parlamentu, kde jsem byl předsedou ústavního výboru a e, pak jsem se stal ministrem vnitra, míst, zas, vicepremiérem e, a členem Rady pro vnitro a spravedlnost, poté jsem byl zvolen do Evropského parlamentu, pak jsem byl členem rozpočtového a kontrolního výboru a posledních šest let jsem byl členem účetního dvora. Jako člověk jsem přímý, komunikativní a nemám žádné povinnosti, které by mohly způsobit střed zájmu. Děkuji. Äh, Děkuji vám tím se dostáváme do debaty a podle pořadí frakcí. Pan Petr Savama, vždycky máte dvě minuty. Minuta na otázku, minuta na odpověď. Děkuji, pane Itala, že jste přišel mezi nás na slyšení. Já mám dvě otázky na vás. Jedna se týká role Evropského účetního dvora. Mně připadá zajímavé, zda účetní dvůr eh, má nějaké místo v té významné práci OLAFu a zda a jestli OLAF využívá informace, eh, které má k dispozici účetní dvůr. A chci se taky zeptat, jestli vy nějakým způsobem eh, vidíte potřebu změny v tomto směru. A moje druhá otázka se týká transparentnosti a sice jak vnímáte transparentnost OLAFu, co by se dalo udělat a zvláště jaká jsou práva těch vyšetřovaných, jaká jsou práva, jak jsou e, dodržována zastávající situace a zda byste na tom něco chtěl změnit. Děkuji. Děkuji vám za otázku. K účetnímu dvoru. Měl jsem trošku obavy ze spolupráce s Olafem, mezi tedy Olafem a účetním dvorem, protože svým způsobem, nebo vlastně tam ta spolupráce je téměř nulová. A prakticky 500 auditorů chodí stále do terénu a nemají žádná společná školení, žádné společné porady, žádné eh, výměny zaměstnanců a takže eh, auditoři, když dělají svou práci, tak eh, dělají svou práci na místě a jsou eh, školeni na zjišťování podvodů, takže si myslíme, že kdyby tam byla větší spolupráce, dávalo by to lepší výsledky. Čili ona je potřeba daleko hlubší spolupráce. Teď čelíme situaci, kdy máme méně zdrojů a spolupráce se stává klíčovou pro dosažení eh, lepších výsledků s méně zdroji. A to je věc, která by se měla změnit. Co se týče transparentnosti, tu považuji za jednu ze základních hodnot. Jsem z Finska a naše vláda se snaží, aby všechno bylo transparentní a když se hovoří o penězích daňových poplatníků, to nejsou naše peníze a proto je potřeba, aby to bylo opravdu transparentní a maximalizovat transparentnost OLAFu tak, aby bylo možné poskytnout co nejvíce informací eh, dozorčímu výboru a, to budeme usilovat v budoucnu. Samozřejmě mohou nastat nějaké výjimky, ale musí to být výjimky a to se netýká již pro probíhajících vyšetřování. Děkuji. Nyní paní kolegyně Ajala, máte minutu zase. A minutu na otázku, minutu na odpověď. Děkuji, vítejte panu, pane Italo. My jsme společně velice dobře vždy spolupracovali jako kolegové, zvláště když jste byl ve v účetním eh, dvoře a z této funkce jste spolupracoval s Evropským parlamentem a zdá se, že se vlastně mm, jakoby vracíte na, a ten váš kariérní kruh se takto eh, uzavírá. Chci se zeptat, eh, vy jste s námi prožil tu krizi dozorového výboru OLAFu, což byla mm, velice závažná věc a tak se chci zeptat, jak vidíte ten vztah mezi tímto dozorčím eh, výborem a účetním dvorem, protože ten výbor, jak víme, nenaplňoval stoprocentně eh, svou funkci, například eh, nevěnovala se vypracování dostatečného etického kodexu pro vyšetřované osoby a tak dále. A za druhé se chci zeptat, jak eh, vnítáte, vnímáte to, že tady máme úřad veřejného žalobce, jak vidíte v této souvislosti budoucí roli OLAFu, my jsme se samozřejmě přáli, aby OLAF eh, i nadále fungoval s tím, že bude existovat úřad veřejného žalobce. Jak takovou spolupráci eh, vy do budoucna vidíte? jak si myslíte, jakou formu by mohla mít, jak byste byl schopen přesvědčit všechny členské státy o tom, že evropský veřejný žalobce má v systému svoje eh, místo a že i eh, Olaf eh, má své místo. Děkuji. Thank you for, for your questions and, uh... Děkuji, paní Ayala Sender, za vaši otázku. Nejprve k té roli dozorčího výboru. Jak jsem řekl, chtěl bych posílit spolupráci a chtěl bych posílit roli dozorčího výboru. Chci podávat maximální množství informací se výjimkou probíhajících vyšetřování. Nicméně pokud nejsou informace mm, k dispozici, tak eh, jak eh, všichni můžeme plnit své funkce. Proto je transparentnost tak důležitá. Já sám jsem působil v dozorčím orgánu, takže eh, vím, že mm, Mm, dozorčí výbor není vaším nepřítelem a, a naopak, že si můžeme být naopak velice užitečnými přáteli, takže věřím naopak ve velice úzkou spolupráci. A nejde jenom o tu funkci dozorování, ale je tady i role poradní. Mohli by fungovat jako etický výbor. Kdybych byl zvolen, Vím, že někdy jsou problémy se etickými záležitostmi a já v tu chvíli bych rád tento výbor požádal o radu. Pan Černecký. You're on my list. Najdu minutu. Vy jste na mém seznamu za EKR, ne? je za EKR nikdo. Alde, paní Lobajová. Okay. Thank you very much. Děkuji. Vel, vítejte, pan, pane Italo. Mám jednu otázku, ale na to už jste vlastně odpověděl. Chtěl jsem se zeptat, chtěla jsem se zeptat na ten vztah eh, k tomu dozorčímu eh, výboru. Dozorčí výbor eh, lituje, že povolil pouze omezený přístup eh, OLAFu k informacím. Jak eh, vy byste tady zafungoval? Umožnil byste plný přístup ke všem vyšetřovacím materiálům a nebo byste trval na omezeních? Částečně jste odpověděl, ale kdybyste to mohl rozebrat podrobněji. A druhá otázka. Máte dlouhou kariéru ve Finsku i v evropské politice. Jak také byly asi nejdůležitější s Evropou související politické iniciativy, které jste implementoval ve, své, ve svých funkcích? Jaké politické úspěchy byste nejvíce zdůraznil? Děkuji. Tak abych tedy byl konkrétní, pokud jde o poskytování těch informací v souvislosti s dozorčím výborem publikoval bych všechny informace, které právně zveřejnit můžeme. To znamená vlastně všechno vyjma probíhajících vyšetřování. Jakmile je ale případ uzavřen, tak věřím, že vše je možné zveřejnit, protože tak to vlastně mm, OLA funguje, je nezávislý a pak je tady ten dozorčí výbor, který může prošetřovat situaci. Když zahájíte jednání a zamítnete eh, případ, že se s ním nebudete zaobírat, tak si myslím, že je možné o tom informovat. Protože když k tomu nedojde, tak najednou začínají hrátky se statistikou. Tolik a tolik případů jsme začali vyšetřovat, ale pokud nejsou k dispozici mm, všechny informace, tak se potom i těžko věří těm statistickým údajům, které nemusí vlastně odrážet úplnou pravdu. Takže já bych chtěl vybudovat eh, důvěru eh, s dozorčím výborem. A další věc, to je ta vaše další otázka. Já jsem tady působil ve výboru KONT. Byl jsem zpravodajem pro parlamentní rozpočet. Samozřejmě, že se musel řešit to, že ne všichni eh, jsme byli schopni se na návrhu eh, shodnout. Nyní pan Bačtás na jednu minutu. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, já se chci vrátit k otázce toho vztahu. Vítejte, pane Italo. Budu tedy pokračovat v té otázce, která se týká obtížného vztahu v minulých letech mezi předchozím generálním ředitelem OLAFu a dozorčím výborem. Vy jste to tedy zmínil, když jste odpovídal na Martininu otázku. Říkal jste, že budete chtít být otevřený, ale pokud budete skutečně jmenován generálním ředitelem a budete pracovat s dozorčím výborem, zajistíte, aby byly plně transparentní, pokud jde o případy, které jsou přeskoumávány nebo případy, které byly prošetřeny tak, eh, abychom všichni mohli posoudit, že věci jsou v pořádku. Jak se tedy postavíte k otázce transparentnosti? Ano, již jsem řekl, že transparentnost je jedna z mých klíčových hodnot. Eh, budu poskytovat eh, všechny informace, které jsou právně poskytnutelné, to znamená všechny informace, s výjimkou těch, které se týkají právě probíhajících vyšetřování. A spolupráce vnímám jako záležitost nesmírně důležitou, dokonce bych posílil tu eh, spolupráci a posílil bych roli dozorčího výboru, tak eh, aby mohl fungovat i jako etický výbor nejenom, aby získával informace a dozoroval a poskytoval právní poradenství, ale aby fungoval i jako etický výbor. Já jsem si procházel zprávu o kontrole OLAFu a musím si, že nejsem proto, aby se vytvářela nová úroveň a nové úrovně. Já si myslím, že my už máme kvalifikovaný profesionální uh, dozorčí eh, a vyšetřovací orgán a myslím, že není potřeba to dále měnit. Pan De Jong. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, já mám eh, dvě otázky. Jedna se týká kontrolní funkce a dozorčího výboru a dalšího jejich fungování, pokud budou mít i nové kompetence jsou tady tací, kteří se myslí, že procesní pravidla eh, a procedurální pravidla OLAFu nejsou eh, dostatečně jasná, eh, že to fungování není vždy v souladu s legislativou členských států. Takže jak chcete nastavit paritu mezi mm, procedurami, které mm, uplatňuje OLAF na vyšetřování, a jak chcete sehrát v této oblasti svou důležitou roli? A druhá věc, vaše funkce by byla manažerská. Můžete tedy říci, jaké vedení byste ze své funkce tedy realizoval, jakým manažerem byste byl? Pokud jsem tedy dobře pochopil vaše otázky, tak jste se znovu ptal na ten dozorčí výbor, jeho politiku a jakým způsobem eh, to zapadá do problematiky základních procedurálních pravidel. Pokud eh, všechno funguje a má fungovat eh, dokonale, tak je potřeba v nařízení některé věci změnit. Ku příkladu, nejsem úplně přesvědčený, že v současné době mají dotčené osoby přístup k, k vyšetřovacím materiálům OLAFu. A myslím si, že eh, vyšetřování příliš nezasahují do osobních práv, eh, jde spíš o trestně právní záležitosti, ale Ono vlastně to úplně tak není, protože nejprve jde o vlastně správní šetření v první fázi a pak obvykle následuje vyšetřování trestní. A dotčená osoba mm, tedy mm, je vyšetřována poměrně dlouhou dobu a v Evropské unii by všichni měli mít právo na spravedlivý proces. Jak se ale jak ale připravit spravedlivý proces, když neznáte všechny podrobné informace týkající se vaší osoby a spravedlivý proces nezačíná, kdy začíná skutečné řízení, ale už v okamžiku, kdy začíná samotné vyšetřování, protože to je součástí celého toho dlouhého procesu. A tak doufám, že legislativa eh, bude změněna, aby mohl OLAF pracovat lépe, protože Vytvoření úřadu EPO, to je dobrá příležitost. To ano, ale je potřeba ještě nařízení harmonizovat a vyjasnit, protože jinak jsou to jistá rizika ohledně budoucí spolupráce. Pan Vele, Děkuji. Dvě otázky. První se týká toho, jak chcete zlepšit vztahy mezi OLAFem a členskými státy. Byla tady už celá řada doporučení, ale nebyla respektována, tak se chci zeptat, eh, jak byste postupoval vy, jak byste se pokusil dospět k nějakému kompromisu, což není jaksi politicky snadné. A jaká bude role OLAFu eh, ve vztahu k novému úřadu EPO? Jakým způsobem tedy vyšetřování budou řízena, abychom se vyhnuli ku příkladu zdvojování práce. Z hlediska vašeho životopisu vidím, že máte velice dlouhou politickou kariéru, tak se chci zeptat, jaké záruky nám můžete dát ohledně své nestranosti ve funkci generálního ředitele. Děkuji. Jedna minuta mi na toto asi nebude stačit. tak předně členské státy jsou samozřejmě nesmírně důležité eh, v rámci Evropské unii, unie, mají svoji roli. A myslím si, že by bylo dobré eh, navázat spolupráce s výbory, parlamentními výbory pro ústavní záležitosti v jednotlivých členských státech. A otázka přípustnosti zpráv OLAFu, tady musíme spolupracovat a oslovit jednotlivé, čas, jednotlivé státy postupně, eh, jinak ta spolupráce fungovat nebude. A pokud jde o úřad EPO, jak už jsem eh, zmínil, Nejdůležitějším nástrojem je výměna informací, ale jakým způsobem k tomu bude docházet? Myslím, že je dobré začít na úrovni mm, ředitelů postupně můžeme přejít na úroveň těch styčných úředníků, liaison officers, ale myslím si, že bychom měli začít na té nejvyšší úrovni, tam eh, diskutovat o všech eh, záležitostech. Nesmíme dovolit, aby došlo k selhání. Ta spolupráce musí fungovat velice silně, musí být transparentně a otevřená, protože mm, často se tady snadno říkají hezké věci, ale mm, potom dojde skutečně na věc, eh, na interinstitucionální vztahy. Paní předsedkyně přerušuje mm, řečníka. Monsieur Jacques. Eh, pan Jacques. Vážený pane, mám jednu otázku na vás. Nedávno jsme se se zármutkem dozvěděli, že zemřel pan Totorina. Eh, hlavní kmotr kalabrijské mafie. Já jsem se připojil na internet, na YouTube, díval jsem se na různé reportáže a málem jsem spadl ze židle, když jsem viděl dokument z francouzské televize, mohu vám eh, nabídnout odkaz, kde v určitou chvíli eh, mladík polepšený 35 letý je tam prezentovaný jako jeden z budoucích eh, eh, nástupců tedy tohoto velkého kmotra, nebýt toho, že udělal nějaké chyby. A bylo řečeno, že kalabrijská mafie defraudovala několik miliard eur. Opakuji, několik miliard eur. A já se tedy ptám, pokud byste se stal ředitelem OLAFu, budete toho názoru, že takové podvody budou patřit mezi priority OLAFu? Yeah, uh, if I will be elected, uh... Pokud budu zvolen, tak eh, moje první priorita bude spočívat v boji proti organizovanému přeshraničnímu eh, eh, zločinu protože to prostředí se neustále mění. Eh, ty kriminální živly se neustále učí něco nového a eh, my potřebujeme eh, spolupracovat se všemi našimi aktéry a potřebujeme kvalitní, kvalitní nástroje. Ty národní úřady jsou eh, velice dobré eh, při využívání dat. Já nejsem profesionál v této oblasti, ale viděl jsem, jak to funguje. Eh, prostě je tam nějaký takový prostě data, do které, databáze, do které všichni přispějí a dostáváte prostě od komise, od OLAFu, od účetního dvora všechny informace o možných podvodech. A skutečně, eh, když se do toho zapojí umělá inteligence, ty jejich roboty, tak to je skutečně revoluce a to je nejlepší způsob, jak proti tomu bojovat. Děkuji, pan kolega Salafranka. Děkuji. Já bych chtěl říct, že jsem velice rád, když tady vidím pana kolegu Itala. Jsme rádi, že se uchází o tento post Přečetli jsme si váš životopis, vidíme, že jste zastával ministerskou funkci, takže jistě máte příslušné manažerské schopnosti. Působil jste i v evropských institucích, byl jste členem účetního dvora, místo předsedou tohoto parlamentu. Myslím si tedy, eh, že to z vás dělá velice vhodného kandidáta na tuto funkci. Takže teď stručně, paní předsedkyně, hovořili jsme tady o právech na informace, pokud jde o vyšetřované osoby. To slyšeli jsme tady to přání, aby bylo dosaženo dostatečné transparentnosti pro vyšetřované osoby, aniž by e, bylo nějakým způsobem e, ohroženo samotné vyšetřování. Nevím, jak, eh, jak byste tady mohl sám popsat eh, vaši snahu o transparentnost a zapojení eh, našeho výboru parlamentu a také dozorčího výboru? Děkuji. Jakožto bývalý člen výboru KONT vím, jak důležitá je tato spolupráce. A KONT je vlastně zájmovou osobou OLAFu a vlastně, nebo zájmovou stranou a je to strana, která eh, přímo reprezentuje občany. Proto myslím, že je to tak důležité. Já eh, vás určitě budu navštěvovat eh, co nejdříve. Jsem otevřený také osobním kontaktům, protože důvěra mezi výborem konta a Olafem je velmi důležitá. To je opravdu spolupráce na, na prvním místě. Já bych chtěl obnovit tuto důvěru za každou cenu. Tak je to důležité. Protože spolu s vámi jsme schopni získat důvěru občanů. Děkuji, pan kolega Balčitis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane tele, jste jedním ze čtyř kandidátů Eh, a máte skutečně eh, obrovský, mm, úžasný eh, seznam předchozích zkušeností ve svém životopise. Také vlastně, my jsme kdysi diskutovali o systému sběru dat v členských zemích, ale zdá se, že pořád ještě nejsou dopracovány a že tedy nemáme přístup ke všem těm datům, které jsou v členských zemích a týkají se využívání evropských fondů. Nám jde především o to, abychom bojovali proti příčinám určitých problémů, ne pouze jejich důsledkům. A druhá otázka. OLAF je instituce, která pracuje pod dohledem komise. Eh, já jsem velice ráda, že se takto spolupracuje, ale jak si to představujete do budoucna, tuto spolupráci? Ano, máte pravdu. Eh, ta společná databáze je velice důležitá a musíme spolupracovat s členskými zeměmi na její sdílení, protože to eh, je to absolutně nejlepší, co nám může pomoci vyhledat nesrovnalosti. A tady to znamená spoustu práce, poněvadž každá členská země to má jinak. E, ty databáze jsou zpracovány na různých úrovních. Spolupráce s komisí je všem také důležitá, že OLAF je součástí komise takže spolupracovat s komisí je součástí naší práce. Ale je třeba pamatovat na to, že pokud se vyšetřuje, eh, tak tady si nemůžeme dovolit ani eh, sebe menší pochybnost o nesrannosti. Musí být naprosto jasné, že OLAF funguje nestraně, pokud se týče zahajování zahajování eh, vyšetřování a jeho eh, provádění. Pan kolega Zdechovský. Předající, děkuji eh, za vaši prezentaci. Já mám na vás dvě konkrétní otázky. První otázka je o, o vaší představě jako manažera náboru nových lidí do OLAFu. OLAF pokud známe lidi, kteří v něm pracují, tak to byly vždycky špičky z oborů. Přicházeli tam opravdu nejlepší mistři boje s mafií, s money laundering a, a s těmato vlastně otázkama. Tak jak byste je chtěl motivovat k tomu, aby se stali součástí vašeho týmu? A druhá věc je otázka prezentace k nám, europoslancům, proč třeba zprávy OLAFu nejsou nám, europoslancům, aspoň v nějakém konečném závěru prostě známy. Proč nám je neprezentujete? Jak máme dělat naši práci zlepšit? A proč olaf tak málo komunikuje s veřejností? Zlepšil byste to? Děkuji. Yeah, thank you. Uh, as I... Děkuji. Eh, největším, eh, eh, největším pozitivem, aktivem jsou naši lidé a ti musí být motivováni. Samozřejmě je třeba, aby si uvědomili, že jsou součástí týmu a musí být také týmovými hráči. A já bych chtěl, aby každý v této organizaci věděl a cítil, že je součástí tohoto týmu. Ano, samozřejmě eh, jsou tam ředitele, direktoři, kteří stanovují direkci, tedy směr, jak pokračovat. Je eh, samozřejmě velmi důležité právě je motivovat. Mají totiž možnosti se dále vzdělávat, mají před sebou eh, perspektivu povýšení Eh, protože já vím, že uvnitř OLAFu existuje určité, určité obavy, eh, že tam budeme mít EPO, tam 45 pro EPO, co příští rok 2040. Eh, v podstatě je třeba Eh, říci, že skutečně to bylo prostě jednorázově 45, to se nebude opakovat každoročně, tak aby tady skutečně mohlo eh, panovala důvěra, že eh, zůstanou ve své profesi. Děkuji, pan kolega Pirinsky. Tady jsem. Já mám takovou širší otázku. Na začátku tohoto mandátu se komise rozhodla, že nesveřejní obecnou zprávu o korupci v celé Evropské unii, ale že bude spíše řešit eh, problematiku korupce eh, v rámci evropského semestru eh, směrem k jednotlivým zemím. Vy osobně jste řekl, že většina těchto nesrovnalostí a korupce se děje přeshraničně. A moje otázka, a to je prostě něco, co mě trápí už další dobu. Tady je v podstatě jakési, nebo vychází se předpokladu, že některé země jsou korupčnější, skorumpovanější než jiné a zejména se dotýká těch eh, zemí, jako je Bulharsko nebo prostě eh, zemí východní Evropy. V současné době nebo současně s tím ovšem eh, vidíme, že ty plány často vycházejí ze starých členských zemí. Moje otázka na vás je, jak eh, chcete být skutečně nestraným a jak chcete být eh, schopen jednotlivý případ zasadit do správného kontextu, spíše než předpokládat, že prostě to souvisí s tou zemí, kde se co si stalo. Ano, děkuji. Já myslím, že je velice důležité, aby generální ředitel Olafu eh, nevycházel z žádných předsudků nebo nepředjímal eh, cokoliv o jednotlivých zemích. Prostě musí si počínat profesionálně a na základě dostatečného množství důkazů prostě eh, myslet si, že tam ta země na tom lépe než eh, ona, tak to v podstatě eh, nemůže fungovat Evropské unie a v podstatě, když budete, jít podle, budete pokračovat podle, podle těchto kritérií, tak se v tom ztratíte. V podstatě je třeba tady posuzovat případ od případu každý individuálně. ALDE a EKR se nechtějí na ně zeptat, tak pan kolega Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Tele, vzhledem eh, k vašich neskušenosti mm, eh, vicepremiéra, domyslíte se, že eh, vaše zodpovědnost by se měla rozšířit v souvislosti, tedy v, ve smyslu funkcí, které máte. V současné době Ehm, máme zde mnoho ehm, znepochybí zpráv, jak se využívají evropské fondy a ono to vlastně všechno závisí na národních úřadech, jak bude provedeno vyšetřování, jak se to dostane k soudu a podobně. Druhá otázka. Jak eh, vidíte eh, roli eh, státného zástupce v Evropské unii, který by mohl spolupracovat s OLAFem, poněvadž je to, je to jaksi eh, evropský problém. Vidíte, že by taková spolupráce mohla být pozitivní? Ano, tak především pokud se týče rozšíření fungování OLAFu, já myslím, že tady skutečně je třeba trošku posílení v této věci. A v hodnotící zprávě je to popsáno. Jsou zde dva zásadní body, a to by bylo to nezbytné minimum. Za prvé je to přístup bankovním účtům a peněžním tokům. Jestliže eh, chcete vyšetřovat finanční, finanční eh, kriminalitu a nemůžete se ani podívat na účet, no tak jak můžete tohleto nějak eh, prostě seriózně vyšetřovat? A možná ještě důležitější by byla přípustnost zpráv OLAFu, eh, použití, tedy eh, jejich použití v eh, osobních soudních sporech. Takže ten současný stav není dobrý. S tím bychom měli začít. No a toto bude vlastně v rámci EPO. Tyto dvě věci potřebujeme. Ten přístup k bankovním účtům souvisí s DPH a je tedy velice důležité, aby OLAF měl možnost toto vyšetřovat. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Děkuji, pane, paní předsedkyně, pane Izale. Eh, já se si zeptat v podstatě na to tež. V oblasti DPH máme jistou konkurenci mezi členskými zeměmi a mezi OLAFem eh, v oblasti podvodů v této oblasti. Jak se chcete pokusit vyhnout se tomuto konkurenčnímu tlaku a spíše dospět ke spolupráci v oblasti proti těmto podvodům eh, bez eh, té vzájemné konkurence. Děkuji. Yes, I, as I said, it must be ano, jak jsem říkal, jak jsem říkal, to bude muset vyjasnit eh, nařízení DPH. To bude, bude muset být nařízení, to bude velký krok a v nařízení o EPO DPH eh, je, ale v o, OLAFu ne, takže když EPO požádá OLAF o spolupráci v případě vyšetřování o DPH, tak má OLAF říct, sorry, to není náš mandát, to si nemyslím. Ale členské, to, já jsem konstatoval, že některé členské státy nemají Ehm, příliš zájem o to vyjasnění nařízení o OLAFu, takže to bude otázka pro vyjednávání vyjednavačů, ale v radě někteří prostě. Tady ano, tady panuje schoda, ale některé členské státy e, příliš nadšené nejsou, takže čekáme na nám nový návrh komise. Děkuji a nyní pro EPP. Ještě bych se vrátila k otázce Denise de Junga. Eh, jaké máte zkušenosti v oblasti managementu? O, Olaf je přece jenom velká firma. Moje druhá otázka se týká eh, vztahu ke komisi. Eh, ten clearing, jakou to má budoucnost? tady se o tom hovoří na sekretariátu, nebo případy OLAFu v komisi. Já nevím, o čem všem se ještě tady bude jednat. Děkuji vám. Uh, uh, eh, co se týče managementu OLAFu, já jsem viděl strukturu OLAFu a ona je hodně podobná jako mýval účetní dvůr. To znamená strukturu těch divizí ABC s různými úkoly a povinnostmi. Účetní dvůr nakonec zjistil, že to vlastně nefunguje nejlépe, že to je málo flexibilní takové to rozdělení. Takže já bych rád, protože já jsem uvnitř OLAFu nebyl, já nevím, jak přesně to funguje, ale pokud chcete rychle zacílit na priority a nové priority, tak tento eh, typ takzvaných půlů, jak má třeba teď účetní dvůr, kde nejsou už auditoři rozděleni do divizí, ale jsou všichni v jednom půlu, tak já se představuji, že bych asi se pokusil zajistit efektivnější práci v OLAFu právě tímto způsobem, zvlášť ve spolupráci s EPO. Protože když EPO požádá OLAF o spolupráci, tak je potřeba jednat hodně rychle. A mohlo by se stát, že s tou strukturou divizí by to třeba nefungovalo dost operativně a e, osvědčilo se nám to v účetním dvoře. Jinak spolupráce s komisí, já si myslím, že to je velmi důležité. A nejdůležitější je spolupráce se všemi subjekty. Komise vlastně není subjekt, protože OLAF je součástí komise, takže je potřeba, aby panovala hluboká důvěra eh, se všemi generálními ředitelstvími eh, komise, o sekretariáty a tak dále. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci vašeho slyšení. Já vám srdečně děkuji a budeme pokračovat dál. Děkuji vám, nasledanou. A pan kolega Kalfin už je v sále, takže Takže budeme pokračovat s dalším eh, budu, eh, bývalým kolegem Ivalo Kalfinem. Srdečně vás vítáme a já vám přímo dávám slovo, prosím. Eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně vážené členky a členové rozpočtového výboru. Eh, kontrolní výbor má příležitost hrát aktivní roli nejenom při výběru budoucího generálního ředitele, ale i při formování budoucí politiky eh, instituce, která má za účel, za účel chránit finanční zájmy eh, Evropské unie. Jsem hrdý na to, že mám možnost kontrolnímu výboru předložit svoje e, názory a e, spolu s ostatními kandidáty. Takže my víme, na čem, na jakých základech stojí OLAF, kdy komise potřebuje nezávislý orgán pro vyšetřování. A musíme říci, že OLAF má dobré výsledky a naplňuje svou roli. Současně v posledních letech i přes dobré výsledky Olaf nedokázal udržovat hladké vztahy s parlamentem ani e, zajistit dostatečnou transparentnost. Považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů generálního ředitele obnovit dialog se všemi subjekty. OLAF může být silný a efektivní, ale současně může být i transparentní v boji proti podvodům ve veřejné službě a při využívání veřejných prostředků. Komunikace s Evropským parlamentem a kontrolním výborem jsou eh, zásadní a existují důležité důvody, proč eh, chceme spolupracovat eh, a mířit stejným směrem. Kdyby byly otázky, tak můžu poskytnout více podrobností. Mezi priority patří dobré vztahy také s novým eh, úřadem evropského žalobce, který vznikne příští rok. Není eh, místo pro nějaké boje mezi nimi. Vytvoření této funkce je významný krok dopředu pro ochranu finančních zájmů daňových poplatníků a pro zajištění boje proti podvodům. Bude to ta silná ruka, která dokáže všechny případy podvodů dostat před soud. Je potřeba e, využít podpory všech subjektů, včetně OLAFu, a komise musí udělat maximum, aby motivovala členské země, aby akceptovali a zapojili se do tohoto procesu posílením PPR POLAV eh, může sehrát důležitou roli, protože to je vnitřní orgán, který spolupracuje s členskými zeměmi a má vysoce kvalitní vyšetřovatele. Eh, OLAF nejenom vyšetřuje podvody v souvislosti s evropským rozpočtem, ale také případy eh, závadného chování v evropských institucích a je součástí systému orgánů pro boj s podvody a jako takový musí nadále chránit zájmy evropských občanů. Musíme stanovit jasné hranice kompetencí OLAFu a e, evropského žalobce pro zajištění maximální efektivnosti. OLAF bude evropského žalobce podporovat a nemá docházet k duplicitě nebo překrývání vyšetřování mezi OLAFem a evropským žalobcem, či eh, eh, ne, ne, nesmí existovat žádné mezery a bílá místa v evropské legislativě a v boji proti podvodům. Vzhledem k tomu, že mám čas omezený, tak do více podrobností zajdu při odpovídání na vaše otázky. Kromě dobré spolupráce mezi OLEFem a Ehm, evropským žalobcem eh, považuji za významnou spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími subjekty a pokud budu zvolen, budu považovat za prioritu zvýšit transparentnost, efektivnost vyšetřování a aktivně zavádět technologie při kontrole vydávání evropského rozpočtu. Celý systém e- EU pro boj s podvody Eh, má, eh, vyžaduje eh, velkou transformaci a já si myslím, že vyšetřování není teď hlavním problémem. Existuje celá řada excelentních vyšetřovatelů, kteří tam pracují. Hlavní problém je, aby OLAF měl do, dobrou roli v celém systému boje a aby měl příležitost řádně chránit zájmy občanů. Boj proti podvodům, to eh, ne, není otázka budování silné organizace, ale chce to eh, odolný, kompetentní orgán, schopný garantovat zájmy občanů. Jsem připraven a cítím se i kompetentní pro naplňování takové funkce. V minulosti jsem byl zvyklý pracovat pod tlakem, v krátkých lhůtách, eh, odolávat politickému tlaku a řešit těžké politické eh, úkoly a vždy jsem to zvládnul. Eh, rozpočet Evropské unie se skládá a vstupuje do ní komise, parlament rada a tak dále. Já znám eh, velice důvěrně evropský rozpočet a rozpočtová politika se nezaměřuje pouze na dělbu funkcí, ale také na efektivnost veřejných výdajů Eh, a vím, kde existují hlavní rizika podvodu a jak se proti něm stavět. Moje zkušenosti a praxe ukazují, že bych mohl být efektivním generálním ředitelem eh, k naplňování hlavních úkolů, eh, abych dokázal budovat na dosavatních výsledcích a čelit nové realitě. Nemám žádný střed zájmu, v souvislosti s mými předchozími funkcemi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji ještě jednou za tuto příležitost vás seznámit se svými vizemi a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. A jsem si vědom vysoké míry kompetentnosti a otevřenosti, kterou ode mě očekáváte. Děkuji. vielen Dank. Es beginnt wieder der Kollege bitte. Thank you, Chair. Mm-hmm. kolega, děkuji, děkuji vám, pane, že jste přišel mezi nás. Vy si mě asi nepamatujete, ale já si vás pamatuju dobře z Eurospeku. A takže za prvé role Evropského účetního dvora je zajímavá, a nebo tedy má nějakou roli podle vašeho názoru v souvislosti s vyšetřováním OLAFu? A chci se zeptat, jestli OLAF využívá informace, kterými disponuje účetní dvůr a jestli byste na tom něco změnil jako generální ředitel? A moje druhá otázka se týká transparentnosti. Jakým způsobem byste řešil transparentnost eh, OLAFu a jak vnímáte práva vyšetřovaných, eh, do jaké míry jsou naplňována v rámci stávající interpretace transparentnosti v OLAFu? Děkuji. Uh, Děkuji, pane Sagvama. První otázka role účetního dvora. To jsou dva orgány, které jsou součástí mechanismu pro boj eh, s podvody v veřejných financích Evropské unie. Eh, formálně existuje rozhodnutí o účetním dvoře, který platí od října loňského roku a stanovuje mechanismus spolupráce nebo interakce mezi účetním dvorem a OLAFem. A týká se to výměny informací a, zá, a závazků obou stran Eh, jak eh, zacházet s přijatými informacemi a týká se to i velmi citlivých otázek zveřejňování informací, kdy, jak a za jakých okolností informace lze zveřejňovat. Takže to je dobrý mechanismus, ale řekl bych, že asi o tom budeme diskutovat více dohloubky s Olafem, Olaf s některými vašimi kolegy. Eh, teď i v minulosti jsme říkali, že to někdy se pohybuje na hraně eh, legálnosti a eh, je eh, potřeba více se zaměřit na monitorování ex ante, jak to činí OLAF a, nebo, nebo v práci OLAFu a procedurální pokyny a zajištění musí garantovat, že to bude fungovat. Takže co se týče role a interakce mezi účetním dvorem a OLAFem, tak existuje zavedená praxe na zá... a mm, domnívám se, že je dobrá. V minulosti byla přijata řada z vlastních zpráv o OLAFu, tam se to se týkalo i právních aspektů práce OLAFu a role e, dozorčího výboru. A myslím si, a to by bylo hodně důležité z procesního hlediska, a co je ta transparentnost? Říkali jsme minuta na otázku, minuta na odpověď, je milý to. Bylo to, tak už jste dostali dva, dvě minuty, hotovo. Takže kolegyně Ayala. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve přivítat pana Kalfina. Máte výborný životopis, byl jste ministrem, působil jste v evropském prostředí, takže znáte eh, jak si podstatu věci. Pracoval jste ve skupině pana Montyho týkající se tradičních vlastních eh, zdrojů Evropské eh, unie. I paní Kresle tomu věnuje značnou pozornost eh, v rámci rozpočtového výboru. My si myslíme, že je potřeba pokračovat v kontrole tradičních vlastních zdrojů. Víme, že dochází k podvodům například na DPH a tak je důležité sledovat tuto problematiku, abychom chápali, kde vznikají podvody, jakým způsobem probíhají, abychom mohli lépe s podvody eh, v těchto přeshraničních komplikovaných situacích bojovat. A tak se chci zeptat, eh, eh, jak si myslíte, že by generální ředitel Olafu mohl pomoci zajistit větší transparentnost a projasnit eh, ta místa, kde dnes se ztrácejí tradiční vlastní zdroje. A druhá věc, eh, my si myslíme, že jsou důležité i vztahy s národními eh, parlamenty. Jak tady vidíte roli OLAFu, předávání informací národním parlamentům. Tady myslím, že nemáme velice dobrý přehled o situaci Máte tedy nějakou představu, jak bychom mohli zajistit rychlejší předávání eh, informací mezi národními úřady a OLAFem? Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji. to je součást i vlastně mojí otázky, odpovědi na pana Sokama. Transparentnost hodně souvisí s Eh, se způsobem výběru případů eh, a dalším jejich řešením a také se to týká toho, jak a je celá ta záležitost organizovaná v případě. A to si myslím, že je nutný krok pro zlepšení procesních záruk, to znamená práva vyšetřovaných i možnosti Um, transparentního jasného procesu, tak tam musí se navýšit transparentnost práce OLAFu. Co se týče předávání případů k vnitrostátním soudům, pouze 30 případů se dostane až k soudu a tam je tedy nízká efektivita, takže to si myslím, že souvisí také s rolí eh, evropského žalobce, kdy část těch případů Ehm, jde přímo k soudu a jiné tedy k němu. A ehm, co, komis, Evropská komise by mohla vypracovat mm, ehm, je návrh pro určité více zblížení těch mechanismů na vnitrostátní úrovni pro zlepšení boje proti podvodům a využívání výsledků olefu, Ale obecně myslím, že to PEPO bude dobrý, eh, dobrý krok. Paní kolegyně Dlabajová, děkuji. Vaše zkušenosti s evropskými financemi na národní evropské úrovni je, vás vedou k mm, jakému závěru, co se týče síly OLAFu v boji proti eh, podvodům a je, které oblasti jsou nejrizikovější pro z hlediska podvodu a ve kterých oblastech by transparentnost eh, práce OLAFu měla být navýšena. A potom mám ještě otázku, která pro nás je důležitá. Jak chcete zlepšit vztahy s dozorčím výborem OLAFu? Máte o tom jasnou představu? Děkuji. Uh, Děkuji za tyto otázky, paní Labajová silnější role OLAFu v celém systému boje s podvody, tak k tomu dojde, až eh, bude plně funkční nový úřad EPO. To bude velice důležitý úřad eh, napomáhající eh, zlepšení situace ale Olaf si ponechá svou roli, musí si ji ponechat ve všech členských státech. A pokud jde o hlavní rizika pro veřejné finance, tak ta vidím v několika oblastech. Jednak DPH, přeshraniční transakce DPH, Odhad je až 50 miliard ze strany Evropské komise, to je značná částka. 50 miliard to, je jenom, to jsou jenom ty karuselové obchody. A pak tady máme pašování tabákových výrobků, tam jde o zhruba 10 miliard ročně, pak veřejné zakázky a pak je tady ještě potíž s finančními nástroji. V každé z těchto oblastí, které považuji za rizikové, existuje plán, je to součást eh, procedur OLAFu, ale samozřejmě ty plány je možné posílit. Tady bych měl více času, zašel bych do podrobností, jak bych tomu přistoupil. Pokud jde o dozorčí výbor, jestli mi dáte ještě 10 vteřinek, tak eh, je to velice důležité, když se rozhoduje o monitorování ex ante, které prodá, provádí OLAF, to je potřeba rozhodnout zároveň s dozorčím výborem, aby se nepodkopávala nezávislost OLAFu, ale zároveň existovala kontrola nad jeho prací. Děkuji. Nyní pan Štas, prosím. Eh, eh. Děkuji. Paní předsedkyně, vítejte. Pane Kalfine, vy jste náš bývalý kolega a já mám jednu otázku týkající se vašeho postoje jako případného nového ředitele OLAFu. Co když se objeví případy, které budou souviset s vaší zemí? Vy máte za sebou určitou politickou minulost, plnil, své, plnil jste určité politické funkce. Jak byste se dokázal distancovat od eh, případných poruči, porušení pravidel ve vaší zemi nebo případné korupce? Jak byste zabránil střetu zájmů? A Martina se zeptala na jednu věc, na mm, problematiku bývalého ředitele OLAFu, protože víme, že tam došlo k obrovskému selhání ve spolupráci a bylo velice obtížné, aby generální ředitel vůbec s dozorčím výborem mohl spolupracovat. Co si o této situaci myslíte? Pokud jsou tady případy, které by byly proti mé zemi, tak samozřejmě bych do nich nebyl zapojen do rozhodování o těchto uh, případech. Obecně generální ředitel OLAF se musí distancovat od konkrétních eh, případů, pokud má eh, jak si plnit svou eh, roli při řešení stížnosti, protože jinak by mohl stranit některé kterým a to není možné. Takže kdyby tady byl nějaký případ, který by se vztahoval k mé zemi či k mým předchozím funkcím či čemukoliv, tak generální ředitel samozřejmě se mm, k tomu nemůže vyjadřovat a to dopředu jasně říkám. Vím o těch problémech s předchozím generálním ředitelem a jeho s jeho vztahem k dozorčímu výboru. Dlouho jsme o tom diskutovali i tady v parlamentu a myslím si, že věci se jak se zakopali kvůli regulačním osobním eh, vztahům. A myslím si, že ta situace se zlepšila a změnila. Je tady nový dozorčí výbor, vede ho člověk, eh, kterého velice dobře známe, pan Muldr. A myslím si, že dozorčí výbor zajišťuje nezávislost Olafu a proto je tak nesmírně důležitý. Musí zůstat nezávislý a tam, kde byl ten hlavní problém, to znamená přístup k informacím OLAFu pro dozorčí mm, výbor, to je potřeba rozhodnout. Ne, že by zasahovali do přím, přímo do vyšetřování, to ne, ale musí mít ten přímý přístup k těm informacím, to ano. Pan De Jong nyní, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázal na tu otázku o přístupu k informacím. Chci se zeptat, na eh, určitá omezení či limity, které tady vidíte, pokud jde o přístup k informacím. Existují eh, případy již uzavřené, kde došlo k určitým problémům a mm, je to samozřejmě otázka jednotlivých eh, případů. Řada členských států uvedla, že v souvislosti s úřadem eh, veřejného žalobce a získávání informací pro OLAF není v souladu s postupy, které jsou platné v členských státech, takže mm, jaké postupy byste zavedl vy, aby nedocházelo k eh, podobným případům a zneužívání postupu? Děkuji, pane De Jongu. Jeden z hlavních problémů, který se musí vyřešit, to jsou procedurální eh, záruky a monitoring ex ante pokud eh, se má vykonávat také řádně eh, ex post monitorování činnosti OLAFu. Pokud jde o práva vyšetřovaných osob, tam je eh, potřeba zajistit plný přístup ke složce, k materiálům, k dokumentaci. V rám, musí být zajištěna dostatečná, ale zároveň přiměřená časová lhůta, ochrana soukromí a OLAF by určitě neměl v noci vtrhávat do kanceláří a získávat tam eh, soukromé informace. V rámci transparentnosti eh, nesmí existovat takové pochyby o fungování OLAFu. Pokud jde o úřad EPO, eh, mm, e tak OLAF by měl být zapojen do kontroly ex ante vůči EPO. E Každopádně musí být nastaveny jasné procedurální záruky, eh, na základě nichž bude moci OLAF postupovat. Děkuji. Pan Žak. Bonjour, monsieur Kalfin. Dobrý den, pane Kalfine. Chci se vás zeptat na právo na obhajobu v souvislosti právě s tou otázkou, která vám byla nyní položena. Protože při přípravě tohoto slyšení. Přečetl jsem si zprávu Evropské, eh, francouzského národního shromáždění před několika lety o OLAFu a pracovních metodách. A třeba na straně 22 eh, je odstavec porušování základních práv, a to opakovaně. Cituji. I přes ustano, ustanovení o Eh, základních práv, prezumce neviny, respektování soukromí a práva na obhajobu ze strany OLAFu. Eh, Evropský ombudsman zaznamenal eh, porušení základních práv a třeba ombudsman uvádí, že například OLAF ignoroval běžné postupy spravedlivého procesu takže je tam problém základních práv a také neprůhlednosti vyšetřování eh, OLAFu eh, v případě některých kaus. Takže můžete nás ujistit, že pokud budete eh, vést úřad, tak už nebude docházet k divokým odposlechům, k nezákonným vyšetř- prohledáváním Ehm, počítačů. Dokonce třeba například, když k tomu dochází, pokud dojde k neilegálnímu ehm, ehm, prohledávání kanceláří a podobně, tak to je trestný čin. Takže jsou to, že očekávám konkrétní závazky a tak pokud opravdu toho dosáhnete, tak budu zapálit cíčku do kláštera v Rile Děkuji, pane Žáku. Já vás vám mohu garantovat, že jednou z priorit, z významných priorit bude napsat a formulovat eh, procesní záruky. To, co vy říkáte, to není jenom názor eh, eh, francouzského soudu, ale i několik případů Evropského soudního dvora, které ukazují, že nedostatek záruk pro vyšetřované osoby je velký problém. A v porovnání s jinými národními institucemi. OLAF se chopil různých příležitostí příliš jaksi eh, virulentně a někdy dokonce tedy došlo k překročení základních práv. Takže pro mě to patří mezi prioritní závazky eh, stanovit jasné záruky pro eh, tyto případy. Kolega Novakov. Thank you very much, sir. Děkuji. Paní předsedkyně, pane Kalfine, pamatuji na rok 2015 eh, slyšení ve, v kontu, kde jsme řešili některé propojené záležitosti. A tehdy to bylo velice ošemetné téma, které jsme tam řešili. Jeden případ eh, se týkal více než 70% eh, doporučení dozorčího výboru, které nebyly implementovány organizací eh, více než 100 případů začalo být vyšetřováno v jednom jediném dni, někdy v únoru roku 2012. Vše to bylo velice znepokojivé. Jak si myslíte, že by bylo možné se do budoucna podobným situacím vyhnout? Děkuji. Děkuji za tuto otázku, pane Novakové. Vracíte se ke vztahu mezi dozorčím výborem a OLAFem. K tomu mohu ještě jednou říci, že tyto vztahy musí být založené na spolupráci. Dozorčí výbor je orgánem, který zajišťuje nezávislost OLAFu a není tedy možné, aby tady byl rozpor mezi těmito dvěma orgány. Nevím, jaké důvody vedly k té předchozí situaci. Možná to byly nějaké osobní rozpory, názorové rozdíly, co by měl kdo dělat a, a tak podobně. Myslím si, že tato doba je již za námi. Dozorčí výbor je velice důležitým orgánem, který musí mít přístup k informacím. Nejde jenom o to, aby měli autonomní sekretariát, který pro něj může pracovat, ale potřebují skutečnou reálnou pomoc, potřebují ten přístup. Tak, jak jsem o tom hovořil například v souvislosti ex antemonitorování činností OLAFu. Takže to musí fungovat opravdu v praxi a musí to být také sformulováno v nařízení. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, omlouvám se za spoždění, protože let z Cardiffu mi byl dopoledne zrušen, takže jsem uh, nestihl předchozí prezentaci. Vím, že jste hovořili o tom dozorčím výboru a já doufám, že nový generální ředitel přinese jakýsi nový začátek a zlepšení vztahů. Chci se zeptat na úřad EPO a vytvoření eh, tohoto nového orgánu. My bychom chtěli zajistit, že se vyhneme zdvojování práce mezi OLAFem a EPO. Můžete nám říci, jakou roli si myslíte, že OLAF bude mít při vyšetřování a stíhání finančních nesrovnalostí, které se týkají evropského rozpočtu a vymáhaní prostředků zpět do evropského rozpočtu. Děkuji. Pane Vone, pokud jde o vztahy mezi novým úřadem EPO a OLAFem, tak eh, to je ještě jaksi právě zpracovávaná legislativa, není ještě schválená. OLAF určitě musí být aktivní při finalizaci této legislativy. Pokud jde o národní úroveň, tady je důležitý vztah mezi finanční policií a tím úřadem EPO. To si myslím, že bude velice důležité do budoucna. OLAF má nyní veškeré potřebné funkce, má svůj personál, své pracovníky velice schopné a ideálně, v ideálním případě by tady měla být tedy dobrá spolupráce s EPO. Já si myslím, že takto by to ideálně mělo fungovat, vzhledem tomu, že narážíme na nedostatky mm, eh, ohledně toho, že ne všechny členské státy se chtějí podílet eh, na, na EPO. Um, ehm, budeme se s tím muset nějak vypořádat. K určitému zdvojování asi bude docházet. Eh, myslím si, že mm, ale nesmíme zajist, umožnit zdvojování vyšetřování a bude třeba také zajistit, eh, aby nevznikaly takové mezery, vákum, kde nebude mít odpovědnost eh, nikdo. Takže musíme zajistit tok informací řádným způsobem oběma směry. Olaf musí být dostatečně silný, aby dokázal předkládat eh, případy. Děkuji. Danke, ich übernehme den nächsten slot. Ich hab... Takže já nyní otevřu další slot a od tuto otázku. Eh, jakou máte zkušenost s policejním vyšetřováním? Já bych chtěla prostě jenom varovat před tím, že eh, dobrá vůle stačí. Eh, je třeba mít také odbornost, schopnost toto provádět, vyznat se v tom, jaké tlaky tady mohou existovat. Druhá otázka. Jaká, jakou budoucnost vidíte tedy pro taková ta Eh, takové ty eh, případy eh, a řízení, které se týkají, týkají také komise. Je to vlastně otázka v souvislosti s nezávislostí vyšetřování. Ano, čili clearinghouse, ano, vyšetřování. To znamená, že tam se setkává komise, tedy generální sekretář Eh, a komise existují případy, které se týkají, týkají člen komise nebo zaměstnanců komise. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Eh, pokud se týče zkušeností, já skutečně nemám zkušenosti vyšetřovatele, ale já jsem příslušné systémy zaváděl také v mé vlastní zemi a mám také zkušenosti eh, z procesu rozpočtového zřízení eh, veřejných eh, financí v Evropské unie. A myslím si, že schopnost rozeznat podvody v veřejných financích je součástí té práce. No a samozřejmě máme také experti, experti, kteří vyšetřují Čili tady v podstatě nejde o to, abychom nějak moc posilovali eh, ty vyšetřovatele, ale aby tedy Olaf eh, zaujímal své řádné místo a eh, tam také budu směřovat své úsilí. Pokud se týče nezávislosti Olafu v souvislosti s případy týkající se lidí z komise, tak samozřejmě tam musí být eh, eh, dohledová eh, funkce. Tam je ten supervisory committee a ten musí zajistit to, že ta práce bude moci svobodně probíhat. A toto je jedna z pravomocí OLAFu. No a samozřejmě musí se i v případě členů komise tato garance uplatňovat při vyšetřování. Děkuji, pan kolega Bačetis. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, paní předsedkyně, já eh, jsem velice rád, eh, že zde vidím pana kandidáta na tuto velmi důležitou pozici. Vy jste vlastně druhý kandidát v našem slyšení a jak vidím, Zřejmě jsou nějaké potíže. Já, jetzt ist gut. okay? <laughs> okay. Já jsem zapomněl svoji otázku teďka. No, já jsem velmi vděčný a velmi rád vidím, že Eh, o Olafu Lada, co svíte. A tedy přistupujete ke své kandidoře odpovědně. Mnoho otázek už zaznělo. Další důležitá otázka je, podle vašeho názoru, které jsou tři klíčové úkoly, tak aby se změnily principy činnosti OLAFu. Co je důležité pro to, aby se změnila vztah OLAFu k Evropské komisi a k členským zemím. Protože eh, OLAF, v eh, OLAFu hodně závisí na Evropské komisi, která je zodpovědná eh, za činnost právně. Děkuji. Evropská komise musí udělat také mnoho pro to, aby pomohla věci posunout před. A k tomu patří také úsilí jak si vyrovnat nebo vytvořit možnosti reportingu o našich tedy eh, praktik, eh, praktikách s nimi se setkáváme, poněvadž tady je v Evropě velká rozmanitost tedy těchto praktik. Komise eh, stanoví standardy pro kontrolu rozpočtu a prakticky komise je tím orgánem, který umožňuje Olafu eh, zajistit to, že se nebude, eh, že se nebude, nebude docházet k podvodu, A komise de facto nás administrativně podporuje, proto tady tolik hovoříme, nyní komunikujeme s těmi datovými protěžky. No a samozřejmě Eh, pokud eh, je třeba vyšetřovat někoho z komise, tak OLAF a Supervisory Committee eh, musí tedy mít volnou ruku. To prostě musí být zajištěno a umožněno. Děkuji, pan kolega Pirinsky. Děkuji vám. Srdečně vítám pana Kalfina. Mám tuto otázku. Zmínil jste jak důležitý je výběr případů. A taky jste řekl, že eh, velká část podvodů souvisí s DPH. Jak víte, eh, jsou eh, daleko silnější dnešní obavy ze špinavých, z praní špinavých peněz a daňových úniků. Domníváte se, že OLAF Eh, by si měl z, eh, jak si zmodernizovat eh, způsob, jakým vybírá si případy vyšetřování, poněvadž tady máme případy, které jsou velké, rozsáhlé a zřejmě dosud se na ně Olaf nezaměřoval. Protože já myslím, že ono se to zaměřuje spíše na určité země, které jsou považovány za skorumpovanější. Děkuji. Eh, samozřejmě eh, lidé z OLAFu vám řeknou, že ty zvolené případy, že to je velký úspěch, je věci běží dobře a tak dále. Skutečně, skutečnost je taková, že eh, toto ovšem, ten způsob výběru, vyvolává určitou nejistotu na veřejnosti, proč některé případy se zvolí a jiné ne. To samozřejmě musí být napraveno. Toto je součást úsilí o transparentnost. Měli bychom mít jasnější pravidla. A taky bychom měli mít také nové předpisy o kontrolách ex ante. Zde všem OLAF musí spolupracovat buď s evropským státním zástupcem nebo s tím supervisory committee už tedy na uh, Eh, tom postupu výběru eh, případu. Olaf by měl mít eh, nějaký nový úsek, který se tím bude zabývat, ale je, je třeba silněji ujišťovat veřejnost, že toto skutečně nastane a my opravdu budeme činit, nebo budeme muset něco takového činit, tady opravdu budou muset být transparentnější kritéria. Ještě jedna věta na závěr. Vy jste řekl, že podvody z DPH a další podvody, to je oblast pro to, kde by měla zasáhnout komise a komisař Moskovici přichází s návrhy, eh, jak tedy eh, v této oblasti zjednat nápravu. Pan kolega Salafranka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jako v předchozím případě bych chtěl eh, přivítat eh, dřívějšího kolegu pana Kalfina v Evropském parlamentu a chtěl bych eh, se na vás obrátit s dvěma dotazy. Za prvé, vzhledem ke zdrojům, které jsou k dispozici pro boj s podvody v EU, Myslíte si, že ty prostředky eh, jsou dostatečné? Vy jste mm, už tady odpovídal na určité otázky a eh, ty se týkaly vašich priorit. Můžete tedy říkat, eh, jaká kritéria se stanovíte a kterými se budete řídit ve svém úřadu? Já jsem se ptal i předchozího kandidáta, jak bude vnímat vztahy s naším výborem. My vzhledem k tomu, že máte předchozí zkušenost eh, z Evropského parlamentu, tak věřím, že ty vzájemné vztahy by do budoucna byly mm, výborné, ale chtěl bych slyšet od vás potvrzení, že byste byl plně k dispozici našemu eh, výboru a že byste naše vztahy eh, považoval za prioritní. Děkuji. Uh, thank you very much Děkuji vám, pane Salafranko, za vaše otázky. Eh, tak eh, samozřejmě, že eh, zdroje, kdykoliv se jakékoliv administrativy zeptáte, jestli má dost zdrojů, tak vám vždycky řekne, že je třeba mít více. A my, my tady máme prostě ten, ty, ty miliony, o kterých víme, a potom program Herkel, další 20 milionů a tak dále, to je ta administrace cel a další. Já myslím, že eh, v tom eh, v nadcházejícím období asi eh, nebudeme mít více zdrojů. Doporučení je samozřejmě mnohem větší, že by těch zdrojů mělo být daleko víc, než kolik jich momentálně je k dispozici je, ale to samozřejmě finalizováno. Já předpokládám, že tady budeme pracovat v rámci těch zdrojů a doufám, že se nám bude dařit a Ono to všechno bude hodně záviset také na dělbě práce eh, s tím eh, veřejným státním zástupcem. Eh, kritéria, já mám pět let zkušenosti v tomto výboru a musím říct, že my jsme tady opravdu, nebo mezi prací Evropského parlamentu a OLAFu je jasná vazba. OLAF je tady proto, aby mm, veřejnost měla jistotu. A to znamená, že budeme eh, pracovat v podstatě v tom duchu, v jakém se pracuje na tomto výboru. Musíme být tedy naprosto otevření, transparentnost další eh, pravidla, ale samozřejmě nemůžeme, eh, nemohu teď hovořit o konkrétních vyšetřováních. Samozřejmě také ta kritéria pro výběr případů, pro doporučení, vztahy k dalším institucím, to všechno je třeba projednávat dohodnout a e, samozřejmě e, se souhlasem výboru Evropského parlamentu. Jinak myslím, že Olaf by nemohl plnit své úkoly, pro které byl vytvořen. Ano, děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci tohoto slyšení. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás zavítal a teď budeme pokračovat. Děkuji vám. A teď e, prosím aby mezi nás zavítal další kandidát, kterým je pan Kruger, welcome, bienvenue et... Vítám vás. Si vous êtes vous aurez... Takže pokud jste připraven, dostanete okamžitě slovo. Vážená paní doktorko eh, předsedkyně, eh, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, děkuji vám, že mi dáváte příležitost představit vám svou vizi budoucí uh, role Evropského ramene pro boj proti eh, podvodům a aby se mohl zmínit také o své motivaci a zkušenosti. Já začnu tím tou druhou části. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Um, řídit eh, tak velký, citlivý a významný orgán, jako je OLAF, vyžaduje celou řadu technických, manažerských a lidských eh, vlastností a nelze improvizovat. Takže eh, kandidát musí znát tu práci ze všech úhlů. A já jsem zahájil svoji profesní dráhu Eh, při eh, kontrole využití eh, veřejných prostředků, včetně evropských strukturálních fondů. A jako výkonný ředitel Africké banky jsem koncipoval politiky pro boj proti podvodům a ve velice náročném mezinárodním prostředí. Dále, jakožto člen ehm, dozor, účetního dvora jsem se účastnil dalšího vyšetřování Eh, případů podvodů a eh, vlastně se jednalo o podobnou práci, jakou třeba má v programu eh, Evropský žalobce. Takže mm, já bych chtěl říci, že moje víra v Evropu je hluboce zakořeněná. Pracoval jsem v Bruselu a snažil jsem se maximálně, aby předsednictví rady bylo kolektivním úspěchem ve službě obecného zájmu. Dále jsem zajišťoval koordinaci eh, evropských pozic v různých funkcích, eh, konkrétně v Indii a v Tunisku. A poslední aspekt mého profilu, ptáte se mě, zda moje minulost by mohla eh, být ve střetu s budoucností. Naopak, já v tom vidím velikou konvergenci zájmů a konzistentnost mého parkouru. Toto, eh, tato citlivá funkce může být vykonávána jedině tehdy, kdy nejsou udržované příliš úzké vztahy, nebo pokud by se jenom zdálo, že by nějaké tendenční vztahy mohly porušit nezávislost OLAFu. To neznamená také, že je potřeba se izolovat v, v věži ze slonoviny a já vždy, jako v minulosti, minulosti, chci pracovat jako týmový hráč. A nyní k vaší otázce ohledně budoucího rozvoje OLAFu. Já se omezím na úvod na tři slova, tři klíčové priority takovéto ABC mého mandátu. Za A eh, odpovědnost, za B eh, eh, jako C jako důvěra a B jako odpovědnost, protože to jsou dvě strany stejné mince a já budu pracovat transparentně se všemi subjekty eh, a především eh, ve spolupráci s dozorčím výborem, s orgány členských zemí, s Evropským parlamentem a s EPO. EPO eh, stojí před velkou výzvou, ale je to také veliká příležitost navýšit roli OLAFu a e, současně zajistit, aby i po výsledcích vyšetřování byly přijaté následující e, sankce. Odvaha, e, odvaha projevovat schopnost jaksi zralým způsobem prezentovat výsledky a dospět ke změně. Vybírat případy, kde bude největší přidaná hodnota, abychom zůstali realisty v našich doporučeních, abychom mohli zajistit následné kroky. Na závěr důvěra. Chci vnést důvěru a excelentnost zpět, abych eh, dokázal přitáhnout talenty, budovat mosty a um, využít eh, digitální revoluci a umělou inteligenci pro boj proti podvodníkům. Chci přesvědčit evropské občany, že podvod a korupce eh, nemají šanci a že mohou plně důvěřovat evropským institucím paní předsedkyně, dámy a pánové, abych uspěl v této eh, těžké době budu potřebovat také vaši podporu a angažovanost a na oplátku můžete eh, ve mně mít naprostou důvěru. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan kolega Salva má. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Krugere, za váš úvod Nicméně otázky budu klást anglicky. Za prvé, vním, jakou roli podle vašeho názoru účetní dvůr může mít ve vyšetřování, o posílenou roli ve vyšetřování OLAFu? A má v tuto chvíli nějakou roli a dalo by se něco s tím udělat? Účetní dvůr má celou řadu informací o některých případech. Za druhé, transparentnost jak byste eh, řešil transparentnost jako generální ředitel OLAFu a jak vnímáte práva vyšetřovaných a jak jsou nyní jaksi respektována v době, kdy není ta transparentnost úplně největší. Děkuji. Bez mikrofonu. Začnu vaší druhou otázkou. Já si myslím, že ono je to velice složité nalézt rovnováhu mezi tu nutnou eh, důvěrností vyšetřování, ochranou eh, oznamovatelů a svědků a transparentností při využívání osobních dat. Ale také je potřeba eh, naplňovat oba ty cíle. Současně nelze jeden preferovat a druhý zapomínat, protože pak eh, dospějeme mm, k případům, které dobré nejsou a ty výsledky výsledky se potom nedají dále použít. Co se týče transparentnosti, eh, co se týče odpovědnosti Olafu, já už jsem to říkala, myslím si, že toto je potřeba zlepšit. Co se týče vaší první otázky, eh, musíme samozřejmě daleko více sdílet než v minulosti, protože vědomosti nej, nejsou výlučným majetkem eh, OLAFu nebo Europolu nebo Eurojustu a podobně, ale když nebudeme sdílet informace a vědomosti, tak eh, budeme znevýhodněni eh, vůči podvodníkům. Děkuji. Paní Ajala. Ehm, děkuji. Vítejte, pane Krugere. Chtěla bych se vás velice rychle eh, zeptat, jakou zkušenost máte s Evropským parlamentem, zda máte nějaký konkrétní už kontakt nebo zkušenost s OLAFem. OLAF bojuje s bojuje s podvody, jak se stavíte ale k těm praktikám, kdy se zdá, že policie vtrhla v noci do kanceláří v Evropské komisi nebo v parlamentu eh, bez ohledu na cokoliv, eh, Myslíte si, že mm, je v pořádku, aby Olaf měl nástroje, které pak kritizoval Evropský soudní dvůr, protože nerespektovali práva mm, eh, vyšetřovaných osob? Myslím, že potřebujeme etický kodex. A pokud dovolíte, ještě jedna otázka. Eh, jsme teď eh, v situaci, kdy dochází k k řadě problémů, které se týkají rodiny Benali. Eh, objevují se žádosti o vyšetření eh, korupce, která souvisela s tím eh, předchozím režimem. Jak vidíte tento problém, do kterého byla zapojena i Africká banka? Děkuji já jsem ve své kariéře mnohokrát měl kontakty s Olafem. Před rokem jsem odpovídal na eh, dotazy eh, eh, Olafu. Já tady o tom teď nemohu hovořit, ale je zajímavé, že jak si tam ty kontakty byly těsně před mým příchodem sem. Ale transatlantické otázky, to, eh, to, to já jsem se zabýval spíš transatlantickými otázkami a dalšími, takže, ale obchodní dohody eh, musí obsahovat určitá ustanovení, která se týkají podvodu a korupce. Co se týče toho, co jste říkala, když se zeptáte někoho na ulici, který o tom třeba i něco ví, nebo prostě běžného člověka, tak neví, kdo je ten pachatel, kdo je policajt, kdo je zloděj. Vy nikdy nesmíte zapomínat, co se musí jak si procesně řešit. Jestliže skončíte s důkazy, které nejsou správné, tak vlastně ztrácíte věrohodnost vlastního vyšetřování toho orgánu evropských institucí a to jsou věci, které se nesmí nikdy stát. Vy jste určitý administrativní orgán, máte své meze, v určitou chvíli to musíte předat soudu a pokud máte omezené pravomoci, musíte to připustit a třeba další mohou kopat hlouběji, ale nemůžete se snažit vyrvat důkazy tam, kde to nejde. A skutečně vidíme výsledky um, ohledně Benalího, vidíme třeba dopady korupce v určité zemi. Ten dopad není jenom, že tam na, nastane revoluce, ale že děti přestanou chodit do školy, Eh, před 13 lety v Tunisku byly, byla, eh, to byla země, která sice neměla eh, ropu, ale měli vysoce vzdělanou obyvatelstvo, ale pak jak si tam ta korupce a podvody a, a mm, tak dále, když jsou veřejné prostředky zneužívány, tak vlastně dochází eh, k jaksi špatným koncům. Paní kolegyně Dlabajová, děkuji. Tento výbor patří mezi nejvýznamnější partnery OLAFu. Takže jak chcete zajistit, že členové tohoto výboru jsou dostatečně informováni o výsledcích vyšetřování OLAFu a jestli vidíte nějaký prostor pro zlepšení toku informací eh, vůči tomuto výboru? A druhá moje otázka se týká vašich řídící funkce. Jakožto ředitel OLAFu, tak eh, musíte být skutečným lídrem a manažerem. Takže jak chcete motivovat eh, Eh, pracovníky, aby dosahovali odpovídajících cílů. Jak byste sám sebe popsal jako lídra? Děkuji. Já nejsem zvyklý kritizovat, ale myslím si, že by se dalo mnoho zlepšit mezi OLAFem a kontrolním výborem, hlavně ohledně výsledků vyšetřování. To není jenom otázka transparentnosti a, kvantity poskytnutých informací, je to také otázka kvality. Já jsem velice pečlivě sledoval vaši rozpravu o zprávě PIV. Zpráva PIV mohla být daleko lepší, já jsem o tom přesvědčený. Jak můžete dělat statistiky na základě tří případů z každé členské země? To nejde. Data jsou velmi důležitá, jestliže chcete stanovit určitou politiku, reagovat na něco, přizpůsobovat něco, omezovat rizika. A já si myslím, že to je věc, kterou můžeme hodně zlepšit. A já jsem rád, že v Evropském parlamentu specifický výbor, který to má na starosti, a eh, jak si tlačí na eh, to, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Co se týče vedení, já jsem člověk, který hodně pracuje kolektivně, který naslouchá, motivuje mužstvo, eh, nabízí jasné směry a poselství a to, myslím, Olaf hodně potřebuje. Musíme o ty lidi pečovat, musíme jim vrátit úsměv na tvář, aby byli hrdí na svou práci a eh, musíme mít zase eh, jasný směr, a tam budeme mířit všichni současně, ale budeme potřebovat podporu, jak jsem říkal na úvod, e, ta doba je náročná a pokud chcete silný OLAF, budeme, bude OLAF potřebovat mm, spolupráci, abychom uspěli společně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dobrý večer. E, vítejte, pane Krugere. Vy jste francouz. Pokud se stanete generálním ředitelem OLAFu a dojde na případy, které by souvisely s vaší zemí, tedy s Francií, byly by tam nějaké zainteresované strany z Francie. Jakým eh, způsobem byste v takové situaci postupoval? Byl byste nezávislý nebo byste se přiklonil na určitou stranu? Hovořil jste o umělé inteligenci a data miningu. Můžete eh, upřesnit, co tím vlastně myslíte? A pokud jde o případ Dali, tak eh, jsem nabil dojmu, že tam je spíše ašarš než dešarš. Jak eh, chcete postupovat? K jaké straně se více přiklonit? Děkuji, tak to byly tři otázky. Pokud jde o Francii, tak eh, já budu velice nestraný. Opravdu mohu říci, že i při své dosavadní práci Nemám eh, kvůli tomu vlastně ve Francii eh, moc přátel a už jsem deset let strávil v zahraničí, takže vím, co to znamená nestranost a nezávislost, vím, co je podstatou eh, slova odpovědnost, proto jsem tolik na tom trval. Býval jsem takovým osamělým mm, hráčem, když to bylo potřeba, já tady budu pro naše občany, budu transparentní, a zároveň velice nestraný. Nemám pochyb o tom, že budu pokračovat eh, v své nestranosti, tak jak ji uplatňuji doposavat. posavat i vůči francouzským úřadům či podnikům. A pokud jde o data mining a umělou inteligenci, to je velice důležité. Kdybych měl um, čas eh, probrat své priority, tak data by byly jednou z těchto mm, čtyř hlavních eh, priorit. Karuzelový podvod nebo podvod DPH může vzniknout během několika minut a může být v hodnotě 100 milionů eur a pokud nejste připraveni sdílet údaje mezi zainteresovanými subjekty, což eh, nebývá snadné, zvláště když jde o daňové záležitosti, takže pokud eh, nejsme připraveni provést eh, datový mining, s nejlepší kvalitou a co možná nejrychleji pomocí i umělé inteligence, tak jsme ztraceni. Eh, víte, že eh, Kasparov byl poražen v šachách novou generací eh, počítače, který půl hodiny před zápasem neznal pravidla šachu a přesto nakonec vyhrál. Proto říkám, že je potřeba používat umělou inteligenci, protože ta je schopna sledovat záležitosti, vidět rizika, protože člověk nedokáže vyšetřit úplně vše. My samozřejmě musíme mít stanovená vyšetřovací kritéria a priority, ale je potřeba k tomu využít i mm, schopnosti umělé inteligence. Je potřeba nastavit také správnou rovnováhu při vyšetřování. Není možné být pouze ašarš, to není možné, protože pak eh, vlastně máte určité předsudky vůči tomu, jak se věci budou vyvíjet. Je potřeba zajistit, eh, že případ, který nakonec uzavřete, eh, zejména pokud tam bude nějaké soudní doporučení, bude skutečně případ kvalitní a že soud ho neobrátí na ruby. Pan kolega Dean. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázal na otázku konfliktu a střetu zájmu. Samozřejmě, že jsou tady odpovědnosti členských států, jsou tady různé výbory se svými pravomocemi, různé administrativní záležitosti, které řeší komise. Jakým způsobem chcete spolupracovat s Evropskou komisí, zejména vzhledem tomu, že komise může být zapojena do některých případů? Hovořilo se například o schromažďování důkazů v členských státech pro státní zástupce. Někdy je velice těžké se v těchto věcech vyznat. Budete mít nějaké externí eh, kontroly procesních záruk, nebo to vše budete dělat interně? Konflikt Střet zájmu a procedurální záruky. Děkuji za tyto dva dotazy. Je velice zajímavé, že OLAF, a je dobře, že má ty dvě části, prevenci a vyšetřování. A to jsou eh, samostatné části, které ovšem musí interagovat, protože je možné se hodně naučit a poučit se od vyšetřovatelů a zase vyšetřovatelé se mohou hodně naučit eh, a ulehčit si život, když bude dobře fungovat prevence. Ale samozřejmě, pokud eh, máte funkci vyšetřovatele, tak jste plně nezávislí a to od začátku mm, fungování OLAFu tak je ať už jde o případy týkající se komise a platí to i dnes. Takže člověk musí být dostatečně chytrý na to, aby dokázal poslouchat, interagovat, být partnerem policie, ale zároveň dostatečně chytrý na to, aby byl absolutně nezávislý, když dojde na vyšetřování. Schromažďování důkazů a procesní záruky. a důkazní hodnota zpráv, to je pro mě velký problém a velice důležitá záležitost. Já doufám, že když bude revidováno nařízení OLAFu z roku 2013, tak eh, že mm, eh, bude tato část posílena, protože není možné, aby po té práci, která byla řádně odvedena, některé členské státy vše odhodili a rozbili eh, ten případ a znovu ho otevřeli, znovu začali vyšetřovat, či už dochází ke ztrátě času a dojde dokonce i k promlčení samotného skutku. Takže čtvrtina doporučení o OLAFu má soudní povahu a jedna čtvrtina z těchto doporučení je pak skutečně stíhána. a sankce a postihy nebudu uvádět, protože tam je to číslo ještě nižší. A mm, tuto situaci musíme změnit. Kolega Žák. Dobrý večer, pane Krugere, vítejte v našem výboru. Chtěl jsem se vás zeptat na otázku nezávislosti OLAFu, protože když se podíváme na teorii a zákony a tak dále, tak vidíme, že funkce vyšetřování OLAFu je uznaná jako nezávislá, na základě článků 3, 4 a 5 deklarace z roku 2019 eh, v článcích 11 a 12 nařízení 10, 94 a podobně. Ve skutečnosti ovšem je to složitější a to je slabé slovo. Před pár lety francouzský senát uveřejnil zprávu o nezávislých administrativních orgánech. Týkalo se to hlavně francouzských orgánů, ale v určitou místě byla řeč o OLAFu. A tento zpráva velice jasně, jak se popírá tu nezávislost podle francouzských kritérií. Jednak tam byla také problematika poměrně zmatečných vztahů mezi eh, dozorčím výborem radu a, rad, a, rad, a OLAFem protože dozorčí výbor má právě garantovat nebo zajišťovat eh, a kontrolovat, že OLAF je nezávislý a jak se zdá, tak tomu tak zdaleka není, když si přečteme stanoviska dozorčího výboru, několik těch stanovisek. Ostatně eh, tam byla použita i ostrá slova. Třeba váš předchůdce obvinil poslední zprávu dozorčího výboru, že je odbytá a nepoctivá. Eh, a takže tam lítala i ostrá slova. Takže co chcete udělat pro to, abyste uklidnil situaci, abyste eh, dal záruky a nevyvolal podezření, co se týče nezávislosti OLAFu, protože taková situace potom vyvolává extrémní zmatek, stojí to daňové poplatníky peníze, protože je taky řeč o kontrolor, eh, třeba o kontrolorovi z roku 2014, což je zpráva, která je stále ještě v šuplíku. Děkuji za tyto velmi důležité otázky. Co se týče dozorčího, dohle, dozorčího výboru, Olafu. Já bych si opravdu přál plodné vztahy a já myslím, že lze takové vztahy navázat. Předseda dozorčího výboru se účastnil všech, nebo se seznámil se všemi mými slyšeními. Já jsem jasně řekl, že ne se vším, co dozorčí výbor navrhuje, souhlasím, ale současně není možné si hrát na kočku a myš a tvářit se, že jsme předali informace, které jsme nepředali a odvolávat se trošku směšně k právní službě a podobně. Je potřeba pracovat transparentně, do, dozorčí výbor je, je garantem nezávislosti OLAFu, to říká nařízení z roku 2013 a to je věc, kterou je potřeba obnovit pozitivním způsobem a já jsem připraven uh, zajistit working arrangements a spolu s dozorčím výborem toto projednat. Co se týče nezávislosti, já považuji za velice zajímavé, jak si tam ty dvě opory, jednu nohu o, Eh, závislou jednu nezávislou, jednu nohu na moři, jednu nohu na souši. A to je totiž velice dobré pro propojení vyšetřování a prevence, ale ta oblast vyšetřování je zcela nezávislá a bude. A jestliže mi svěžíte vedení eh, OLAFu, nebude o tom pochyb. Co se týče prevence, a e, účasti na politice, zajištění bezpečnosti opatření pro boj s podvody. Tam naopak musíme spolupracovat a nikoli se chovat nezávisle. Kolega Novákov, prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane Krugere, e, zítra přijde na plenárku prezident Macron, bude hovořit o budoucnosti Evropy. Jeho kampaň eh, vlastně hned na začátku eh, vyhlásil, že chce, aby se Evropa reformovala. Myslíte si, že vás to ovlivní, pokud budete zvolen do této funkce ředitele OLAFu? Budete schopen implementovat skutečně hloubkové reformy i v úřadu OLAF? Děkuji. Děkuji. Pokud jde o OLAF, tak eh, jeho program jak si je už dosti nabitý i tak. Eh, eh, za několik měsíců nové nařízení, je potřeba motivovat pracovníky, je potřeba řešit to, že veřejnost si myslí, že korupce roste. Je tady zpráva mm, účetního dvora. Nezdá se, že by byla jenom pozitivních, pokud jde o fungování OLAFu, takže myslím si, že bych měl program velice nabitý eh, pro příští eh, mandát. Kdyby k tomu navíc eh, došlo ke strukturálním reformám a ohledně znovu spuštění a přenastavení evropského projektu, tak samozřejmě pokud jde o OLAF, tak bych se na tom aktivně podílel, ale já si myslím, zapomněl jsem také na MMF, a prokazování podvodů, e, tomu se věnuje e, prezident Macron. Například otázka rozpočtu orientovaného na výsledky a pak najednou by vyšetřování OLAFu v takovém případě bylo velice obtížné. A to už se dostávám k tomu uplatnění té umělé inteligence, jak jsem o tom hovořil. Pan Von, děkuji pane Krugere za vaše vystoupení. Eh, navážu na to, co jsme říkali o dozorčím výboru OLAFu. Určitě tady bude eh, řada věcí k řešení, protože došlo k problémům v minulosti. Ale z vašeho hlediska, co si myslíte, že způsobilo to zhroucení vztahu mezi těmito dvěma orgány a jak byste do budoucna tento problém řešil? A druhá otázka, eh, úřad EPO Zaznělo, že bychom se měli vyhnout zdvojování práce mezi EPO a OLAFem. Jakým způsobem byste zajistil, že skutečně k tomuto zdvojování nebude docházet? Děkuji. Mm, to, co se týká EPO, samozřejmě otázka EPO, ale pokud jde o zdvojování práce, tak eh, já si myslím, že to není hlavní problém. Já mám ten, eh, tu zkušenost eh, se soudními orgány, které se Eh, specializují na finanční problematiku, že eh, než předáte případ eh, soudnímu orgánu, tak musí být jaksi dostatečně nazrálý a v tom je ten hlavní problém. Je potřeba odvést hodně podrobné práce, protože když strávíte na případu příliš mnoho času, tak ho odevzáte příliš pozdě, pak hrozí, že případ bude jak se zatížen různými administrativními postupy, když eh, to zase všechno hodně urychlíte na počátku, tak eh, Potom EPO bude zavaleno případy, které nebudou dostatečně kvalitně zpracované a jak bych tak řekl nazrálé. Takže je potřeba opravdu dobře vyladit eh, tu interakci s EPO. Pak je tady ještě to, že EPO nás může požádat o určitou práci, abychom doplnili informace a tak dále. A i to zase vyžaduje velice, velice pečlivou práci. Nemůžeme jen tak snadno zasahovat do soudního procesu. To by bylo velice mm, eh, ošemetné. A pokud je o ten dozorčí výbor, vaše první otázku, tak eh, to je dvojí věc. Jednak tady byl nedostatek informací, to je nepřípustné. Musíme se zasazovat o transparentnost eh, i v případě dozorčího výboru, ale někteří členové dozorčího výboru šli možná až příliš daleko. A tady si myslím, že je třeba dobře nastavit eh, to fungování, eh, vzájemné pracovní vztahy v rámci jejich mandátu. Nyní kolega Zdechovský. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám otázku, eh, který se týká auditu Evropské komise. Často eh, to nefunguje velice dobře, nenajdou se žádné problémy, ale ty problémy může najít eh, vyšetřování OLAFu. Takže co si o tom myslíte, že mnohé audity skončí negativním výsledkem a po výsledku vyšetřování OLAFu eh, se to najednou z negativního mění na pozitivní. Myslíte si, že eh, já nevím, bude tam nějaká výměna informací, nebo Eh, jak, jak chcete tedy stransparentnit eh, a učinit viditelnějším tím proces vyšetřování OLAFu? No, eh, vy jste se dotkl velice důležité věci. Já, když jsem se rozhodl pro kandidaturu na, do OLAFu, tak opravdu jsem se setkal s řadou případů, kde byla velká Eh, velký rozdíl mezi doporučením a mezi tím, co se skutečně stalo. A součástí toho je, zřejmě toho problému, je nedostatek takového toho eh, kontraprocesu na konci. Já jsem si nikdy nevěděl, jestli jsem byl eh, v dobrém porozumění pozice těch lidí, které jsem vyšetřoval. Protože když Eh, vydáte zprávu, ve které se potom najdou faktické chyby, nebo kde jsou eh, tedy eh, věci, na kterých se nezhodneme, to znamená množství peněz, které se podaří získat zpátky, tak to je prostě špatně. A je to tím, že tady nemáme dostatečný dialog, který, by to, který tomu měl předcházet. A já si myslím, že to je to řešení. Mít tedy dostatečný dialog eh, předem. Kolega Valčitis. Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, že naším hlavním cílem a také vaším hlavním cílem je zajistit, aby těch případů eh, podvodů do budoucna bylo méně a méně. A na to je třeba užší spolupráce s českými zeměmi. Nás je teď, nebo brzy bude 27 členských zemí a v každé eh, z nich co čtyři roky dochází k volbám, mění se politici, mění se vlády a mění se také politiky. Nedomníváte se, že do budoucna budeme muset zajistit užší spolupráci OLAFu s vládami a hlavami členských států, tak abychom měli společné porozumění toho, jak vykonávat prevenci a musíme mít zhodu na tom, která data budou poskytována eh, OLAFu a že OLAF bude moci tedy eh, si zvolit vyšetřování, co bude vyšetřovat sám. Ano, to je skutečně velice obtížný úkol, ale musíme se ho zhostit samozřejmě. Ta role, kterou eh, sehrávají členské země oblasti příjmu a výdajů je prostě dominantní, prominentní. A problém je, že ty členské země se od sebe natolik liší, že eh, koordinace boje proti podvadům eh, se příliš nepoužívá, moc to nefunguje. Tady to musíme změnit potře- budeme potřebovat jaksi propojení, kde e, budeme mít lepší reakce na podněty. Víte, když e, e, je někde problém s naplňováním vyšetřovacích pravomocí OLAFu, a jestliže někde se to vyřeší, tak potom bylo dobré, aby se to vědělo všude, aby se o tom všude jinde také diskutovalo. Některé členské země mají eh, velmi dobrou křivku eh, toho boje proti korupci. A my také vidíme, všem izolované případy a často je nezasazujeme do toho většího obrázku. I toto se musí změnit. Děkuji. Já nyní za EPP mám eh, tři otázky. Za prvé, jaké máte zkušenosti s policejním vyšetřováním? Za druhé, jaké role, jakou roli vidíte eh, pro ten postup clearinghouse? To jsou ty eh, měsíční rozhovory s Evropskou komisí, které se budou týkat případu vyšetřování OLAFu vůči osobám, eh, kteří jsou členy v komise. A za třetí, eh, a to je eh, podpora francouzské vlády. I start with the last question. Uh... Začnu od konce. Samozřejmě ano, ale já myslím, že budu mít podporu francouzské vlády, ale eh, já nejsem produktem eh, rozhodnutí francouzské vlády. Já eh, kandiduji sám za sebe a já jsem zjistil, že prostě našel jsem, když bylo vyhlášeno to výběrové řízení, že to je prostě něco, co mm, přesně mě vyhovuje. Clearinghouse to je obtížné, poněvadž to by mohlo být vnímáno také jako e, ovlivňování vyšetřovací e, pravomoci. Ale zároveň ten dialog, dialog, o kterém jsem hovořil, to znamená e, ty rozdílné závěry vyšetřování, se takto vysvětluje. V podstatě my nesedíme ve stejné místnosti, kde se shodneme, a nebo to může být tak, že v podstatě Eh, zapomínáte na své, svůj mandát a své eh, naplnění povinností. Ano, existují vyšetřovatelé, kteří v podstatě jsou nedbalí vůči svým eh, pravomocem a nevyšetřují, a naopak jsou takový příliš hodliví, kteří hledají problémy tam, kde nikde nejsou. Čili my musíme si zachovat odstup, a musíme tedy vyšetřovat tak, aby to tedy eh, tomu ten house napomohlo. Pokud se týče s policejním vyšetřováním, tak mám eh, nějaké zkušenosti mám. Jsem eh, prakticky v permanentním kontaktu se soudními autoritami i tedy s přímo s policejními vyšetřovateli, s nimi pracuji velice pravidelně. A já zároveň také eh, policii kontroluji. Já ji tedy znám i zevnitř docela, docela podrobně. Eh, poněvadž samozřejmě to souvisí s eh, francouzskými veřejnými prostředky. Takže já vám děkuji, tím jsme skončili vaše slyšení, děkuji vám, že jste přišel a musíme pokračovat dál. Wir haben den Herrn Litzke als letzten. A bude to pan Andreas Litzke jako poslední kandidát. Zatím je za dveřmi. können gleich anfangen, wenn Sie mögen. Tak, pokud eh, jste připraven, můžeme hned začít. Ale musíte si zapnout mikrofon, prosím. Vážení delegáti, vážení eh, dámy a pánové poslanci, je mi privilegiem to, že vám dnes eh, mohu při, přednést svůj úvodní kandidátský proslov. Za prvé otázka je, jaký je vztah mezi OLAFem a Evropským veřejným eh, státním zastupcem. Tak to je jasně eh, vyšetřováno podle směrnice, také prostřednictvím eh, trestního práva a také tím zřízením úřadu Evropského veřejného zástupce. Tedy je to doplňování, není to duplikace. Eh, samozřejmě, že ta vyšetřování jde do EPO a role OLAFu se mění, to bude zejména tedy administrativní vyšetřování, včetně tedy zaměstnanců EU a do jisté míry také výdaje. A bude to tedy do hranice 10 milionů eur. To je investigační práce, investigační práce OLAFu. Dále se OLAF bude zabývat eh, koherentností politiky, budováním kapacit, včasné, včasným odhalováním, zjišťováním a informováním. Eh, článek 1.01 eh, nařízení EPPO hovoří o facilitaci a koordinaci. Čili není tady žádná konkurence, je tady pouze vyjasnění. Na druhé straně pokud budu zvolen, respektive vybrán, to bude znamenat, že budu muset eh, toto promítnout do personálního vybavení OLAFu. Eh, lidé pracující pro OLAF jsou na svou práci hrdí a de facto se vnímají jako eh, napůl vyšetřovací úřad možnost úspor, možnost e, zeštíhlení, e, to by mohlo vést k obavám a e, mohlo by to znepokojit naše zaměstnance. A myslím si, že to se dá vyřešit pouze jedním způsobem. A sice já, jakožto eventuálně budoucí šéf úřadu, budu muset zahájit jaksi nový přístup k naší důležitosti. A sice, že budeme spolupracovat s EPPO a musí být jasné, že naše role budou plynulejší a, jak jsem uh, už dříve řekl, budou se navzájem více podporovat. Uh, co jako osobně, čím k tomu mohu přispět? A role de facto eh, převedení OLAFu do eh, nové éry s fungujícím EPPO eh, si bude vyžadovat uměřenost a vedení. Uměřenost v obtížných časech, to já dělám vlastně pořád posledních deset let, ve, ve eh, HO a dříve v sekretáři OSN pro mírové mise. Samozřejmě je třeba přistupovat citlivě k vedení a vytvářet mosty přes propasti, mezi které mezi starým a novým vedením. Eh, k tomu bude přistupovat ještě také uměřenost vůči dalším institucím EU eh, e i té vaší. Já vím, že současný vztah možná není nejlepší, ale to už je to už odvál čas, ale Eh, nová role OLAFu jako partnera EPPO otevřívá, otevírá prostor pro menší teritoriálnost, eh, více eh, otevřenosti, také vztahy s tím supervisory committee a to může také ní vzájemné vztahy OLAF EPPO a samozřejmě také se to týká vašeho výboru. Co dále přináším? Mně už bylo řečeno, že jsem charismatickým lídrem, eh, umím motivovat, umím pracovat v sítích. Eh, generální ředitel Olafu, eh, to je velice, může být osamělá funkce. Je důležité ovšem pracovat v síti, nejenom jako ředitel Olafu, ale také pracovat se všemi zaměstnanci Olafu, komise, s vaším výborem, s radou, kde tedy budu mít otevřené dveře, kdekoliv je třeba mé rady nebo kdekoliv já se mohu také eh, něco naučit a na to jsem připraven. Vím, že se budu muset učit. Já jsem 15 let působil jako odborný vyšetřovatel v nadnárodních organizacích, které měly 194 členských zemí, kde tedy rozdíly mezi zeměmi, kulturami, vírou, eh, stanovisky a tak dále, to jsou obrovské a to se dá řešit pouze jemným, ale pevným tlakem. Byl jsem také soudcem na začátku své kariéry. Eh, jak je možné chránit práva těch, kteří jsou vyšetřováni? Já eh, musím říct, že toto člověk právě dělá v té mé magistrátní funkci. To je rovnováha mezi e, stíháním a mezi obranou. No a také mám rodinu, dva syny a to je tedy důležitá informace, pokud se tam něco vědět. Já jsem e, dosud nikdy nepracoval pro žádnou e, evropskou instituci, ani jsem nebyl ve vysokém vládním postavení, ale 15 let jsem pracoval pro OSN Eh, a pro její speciální organizaci VHO. Eh, dnes pracuji na etických obávách v Jemenu, v Syrii, prostě toto bylo moje pole. Eh, v evropském politickém prostředí jsem spolu předsedal vyšetřovací jednoce mezi EU a OSN a vyšetřovali jsme kosovskou energetickou společnost a prištinské letiště a nemám v žádné, tedy v současné době nemám žádný střed eh, zájmu. Děkuji, nyní pan kolega Sarva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši přednášku či výklad. Mám dvě otázky, bude to v angličtině jaká je role účetního dvora, tedy Evropského účetního dvora, jakou roli pro ně vidíte eh, v vyšetřování OLAFu. Měla by být tato role posílená, je dostatečná, jak k tomu budete přistupovat. A za druhé, transparentnost. Jak budete přistupovat obecně k transparentnosti jakožto generální ředitel OLAFu? A jak vnímáte práva vyšetřovaných, jak jsou v současné době ošetřena v současné atmosféře, která není zcela transparentní. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji vám za vaši otázku. K Evropskému účetnímu dvoru to je přímo v jádru Nové dole OLAFu a bude to tedy Eh, podpora v souvislosti s EPO a bude třeba posílit spolupráci s Evropským účetním dvorem. Eh, v OSN a ve VHO eh, jsme tedy už se spolupracovali, vyšetřovatelé a auditoři. V Evropské unii je to trošku jinak, ale když hovořím o sítích a podpoře a funkcí, které se vzájemně doplňují, pak tedy Evropský eh, účetní dvůr patří k mým prvním cílům. Co se týče transparentnosti, tak ta je spojena s odpovědností, To znamená, že my se můžeme pořád ptát obecně, nakolik transparentní OLAF je a měl by být. Samozřejmě nemohu hovořit o jednotlivých případech, tam jsou určitá omezení, ale celková zodpovědnost OLAFu vůči Supervisory Committee a vůči vašemu výboru by měla být posílena a vůči individuálním právům, o jste hovořil, tak eh, tady jsou eh, doporučení jakéhosi kontrola postupů, postup, postupových garancí, tak to mě velice zajímá, jak to tedy eh, má být. Eh, paní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane Mlické. Sí. Sí, exactamente. Já jsem si říkala, že možná eh, mluvíte trochu španělsky, vidím, že ne, takže každopádně chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem eh, se stavíte eh, k poskytování informace, z jakého důvodu se chcete vrátit do Evropy, proč chcete opustit své současné místo. Zajímá mě váš zájem, zda je čistě profesionální či jaký. Druhá věc, pokud jde o ty příklady, které jste uvedl, pokud jde o zásadní konflikty, tak já o tom teď eh, hovořit dopodobna nebude, ať už jde o Kosovo, Sýrii či další případy kde je potřeba opravdu se z toho poučit, ale chci se zeptat, um, Jaké, um, jaký jste zatím eh, dosáhl sám eh, úspěchů při vymáhání eh, prostředků pro organizaci OSN, což by bylo velice podobné fungování Evropské unie. Takže jakých konkrétních úspěchů jste v boji s podvody dosáhl, jaká opatření jste eh, ve své praxi přijal, k jakému vymožení prostředků eh, díky tomu došlo? A paní Georgievu osobně znáte? To je moje poslední otázka. Děkuji, to bude eh, angličtině. Moje odpověď jsem trošku nervózní. Za prvé, jak jsem se o tom dozvěděl eh, obecně, já mám eh, velice dobré vztahy s takovou síť vztahu a musím říct, že generální tajemník Olafu to je to nejprominentnější funkce v boji proti podvodům, snad i na celém světě. Mně je dneska 50 a chtěl bych rád udělat další krok. Proto se tady prezentuji, eh, tady to je snad moje šesté interview v tomto eh, směru. Největší úspěch, to vyšetřovatel, jsem se naučil, že je třeba být především trpělivý. Eh, nemůžu vám říct, že udělal jsem to a tady toho jsme dosáhli a tohle byl obrovský úspěch. Možná, že největší úspěch eh, byl v Kosovu, když byla zrušena soutěž eh, o elektrárně. Eh, my jsme tedy nevymáhali peníze zpět, ale nevypustili jsme je vůbec ven. To bylo 3,5 miliard, to bylo společný, to byl společný podnik našich vyšetřovatelů EU a OSN. Kromě toho umím pracovat s malými zdroji a Eh, i eh, takových 50 eh, nebo 100 tisíc zachráněných dolarů je pro mě velký úspěch. A já také vím, pracuji v systémech a samozřejmě pokud máme, pokud se nám podaří zlepšit třeba systém zadávání zakázek, tak to je taky velký úspěch. Já tady mm, nechci si hrát na šerifa. A já musím říct, že eh, třeba ta eh, elektrárna v Kosovu, tam eh, bylo podezření z korupce a potom to bylo nakonec zrušeno. No a já to nebudu rozebírat nějak detailně. Děkuji. Paní kolegyně Dlabajová, děkuji vám, paní předsedkyně. Váš životopis je skutečně úžasný a vy jste hovořil také o zkušenosti s velkými Eh, evropskými záležitostmi. A, a samozřejmě vaše zkušenost je spíše mimo Evropu než tady. Takže eh, čím byste to chtěl kompenzovat? A technická otázka. Eh, nařízení OLAFu hovoří o benchmarku, kdy vyšetřování má trvat 12 měsíců, ale také my máme e, také e, tady jiný benchmark 20 měsíců. Čili e, jaký je váš přístup, poněvadž skutečně velký počet vyšetřování je delší než 12 měsíců. Jak zajistíte plnění nařízení? Děkuji. Já odpovím poněkud provokativně žádný manažer není schopný uřídit eh, slušným způsobem 8 až 10 lidí. Takže když hovoříte o vedení, takže tady je otázka, kterých 8 až 10 lidí to má být. A já to beru jako eh, hlavně ty výše postavené úředníky OLAFu. A jestliže budete hovořit eh, s lidmi, kteří mě znají, tak já jsem byl ve velké organizaci, já nevím, za tisíc lidí, <clears throat> Takže já eh, musím říct, že mám skutečně ten potenciál a, a jít tedy k dalšímu eh, kroku. Čili samozřejmě eh, toto je právě to nové. No, pokud se týče nyní toho trvání vyšetřování, neexistuje žádný vyšetřovací úřad na světě, který s těmi benchmarky a časovými horizonty nezápasí. Máte tady navíc procedurální pravidla, eh, musíte eh, pracovat v rámci excelence a tak dále. Já to vidím tak a jsem o tom pevně přesvědčen, že vytvoření evropského státního zástupce a spolupráce s OLAFem, že to také de facto eh, nám trošku ulehčí, ulehčí ten boj. A pokud ho bude brát vážně a pokud to, co třeba řekne pan Sarvama, brát prostě opravdu vážně a opravdu sdílet informace s úřadem EPO, pak tedy to je způsob, jak eh, se k tomu benchmarku přiblížit. Pan kolega Stas, Děkuji vám, pane předsedo, a vítám vás. Vy jste hovořil o své zkušenosti v Kosovu a o vyšetřování, jak to tam probíhalo to byla eh, eh, ta eh, elektrárna Sovská, nebo tam to tam to letiště. Byl to audit, a nebo to bylo spíše vyšetřování podvodu? Jaká role, jakou roli jste tam sehrával v tomto vyšetřování? Ano, byl to audit, který odhalil Eh, tedy určitá základní data pravděpodobnosti a takové ty, ty, ty, ty varovné signály tam dál a eh, já jsem byl tehdy generálním eh, zámníkem pro dozor a měli jsme tedy ten Investigation Task Force, to znamená takový orgán, který Eh, měl tedy, to byl pan Gün v Bruselu a pak tedy v OSN a já jsem pracoval nejdříve jako eh, více šéf té části OSN, ale samozřejmě v úzkých konzultacích s kolegy z EU, poněvadž to bylo samozřejmě obtížné, poněvadž naše různá pravidla a pojistky nebyly úplně stejné. Čili já tedy eh, Evropskou unii znám spíše z vnějšku, z eh, těsné spolupráce. Eh, docházelo tam k třenicím, nebylo to snadné. Myslím, že jsme měli 15 vyšetřování a 12 se jich podařilo dovést k opravdu stíhání. A to je skutečně velká věc, protože my jsme byli OSN Eh, já jsem tam byl ve středním managementu a nám se eh, podařilo tady na tomto území eh, vykonávat administrativní pravomoce. Neříkám, že jsme všechno udělali skvěle, ale naším největším úspěchem pravděpodobně bylo to, že jsme našli souvislost mezi korupcí a dalšími vyšetřovanými orgány v té, mm, zločiny v té době. Čili tak nějak to asi bylo. Přesně tak. Já s panem Bešem jsem byl v roce 2009 na podě OSN, protože eh, OSN vlastně eh, jak si nenaplnilo žádné z těch eh, příkazů k zadržení. Tak, není Denis Dejo. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste před chvílí hovořil o době trvání správního vyšetřování, o různých právech, které do toho vstupují, ale pro toho člověka, který je vyšetřován, tak je také důležité, aby vyšetřování šlo rychle. Hovořil jste o členských státech, ale ono je to důležité i v případě vyšetřování spojených s komisí. Takže jak se k tomu stavíte? Vy víte, jak to funguje, co se týče procesního práva, kontroly a víte, že e, ten kontrolor může být najednou v e, e, OLAFu a takže myslíte si, že to je dobré, jestliže je to interní vyšetřování a potom vnější vyšetřování. Víte, že existovalo určité pnutí, takže jakým způsobem reagovat. Takže já se ptám, procesní práva, role Eh, toho eh, kontrolora, auditora a způsob, jakým způsobem funguje kontrolní výbor. Děkuji vám za tuto důležitou otázku. Já bych řekl, oboje je důležité. Za prvé práva vyšetřování a vyšetřovaného se mu, musí vždy řešit eh, interně a tam jsou získávána ta data, dochází k prohledávání objektů a podobně, ale potřebujeme větší externí validaci. A já chápu, že jsou různé myšlenkové proudy, co se týče dozorčího výboru. Ehm, já chápu, že e, se nyní na tom pracuje, ale dívám se na to zvnějšku a když říkám, že e, já jaksi jsem silný týmový hráč, tady to je taky síť. To je taky eh, tím, jak chci pro některé mé kolegy je to příliš reflexivní hovořit o eh, procesních právech, jako by to bylo v rozporu s vyšetřováním. Nikoli, ono je to součást vyšetřování. Žádné vyšetřování nemůže být úspěšné, jestliže nebudou garantovaná práva vyšetřované osoby, a to interně i externě. Kolegy Vali, bitte. Yes, Kolega Vali. Eh, chci se zeptat, co si myslíte o organizovaném zločinu v Evropské unii a myslíte si, že Evropská unie toho dělá dost, aby se snažila bojovat s tímto jevem? Eh, co si, samozřejmě je to všude ve světě, ale hlavně tedy, co, co eh, byste považoval za nejlepší cestu? Děkuji. Organizovaný zločin eh, leží v srdci eh, celého problému se zneužívání evropských prostředků. Olaf v minulosti, a to je prostě fakt, jakožto kvázi žalobce, ale nikoli žalobce toto nemohl řešit, protože důkazy, které eh, mohl Olaf předložit, tak mnohdy v členských státech nebyly uznané. Takže vytvoření EPO je skutečným krokem ku předu, protože my tím uzavíráme vlastně tu mezeru na straně žaloby, obžaloby. A takže e, pro organizovaný zločin to je, myslím, velmi důležité. A e, evropské nařízení a směrnice o EPO, e to si myslím, že to je právě příklad toho, jak pokud eh, uspěje a uděláme všechno pro to, aby uspělo, aby každé euro eh, prostě bylo řádně vynaložené a aby to pro lidi bylo významné, protože to se typicky týká velkých částek a typicky se to nemůže stát bez spolupráce místních orgánů eh, pro, pro vymáhání práva. A eh, takže to OLAF musí ehm, jak si utlumit svoji představu eh, jakoby veřejného žalobce a současně musí více spolupracovat s evropským žalobcem a s členskými státy. Děkuji, pan eh, Žák. Děkuji, paní předsedkyně. Taky bych se vás chtěl zeptat na evropského žalobce. Já mám problém s rozdílným zacházením s osobami, které jsou předmětem vyšetřování podle toho, jestli jsou občany země, která eh, hlasovala pro evropského žalobce, nebo které hlasovali proti. Protože víme, že tam budou dva případy, to znamená, nebo země, které Eh, jsou předmětem tedy eh, těchto vyšetřování, ale nepřipojili se k ním. Takže nebude to jaksi nevýhoda, protože ti, kteří byli pro eh, evropského žalobce, tak to považují za určitou záruku, ale prostě jsou občané, kteří jsou předmětem vyšetřování a budou mít tyto záruky a u stejného typu kauzy občané nebudou mít stejné záruky, protože eh, jsou občany země, která se nepřipojila k eh, evropskému žalobci. Takže jestli to nebude ovlivňovat potom sílu a kvalitu eh, vyšetřování a jejich výsledků v tom či onom případě. To je těžká otázka protože je spíš politická, kdy některé členské státy se rozhodly, že se nepřipojí do toho režimu evropského žalobce, o tom nerozhoduje generální ředitel Olafu a nemůže to vyřešit. Já plně souhlasím s vámi, že to, že 20 zemí si zvolilo opt-in a e, sedm opt-out, tak to bude problém. Kdybych byl cynik, tak bych řekl, že ano, to je příležitost pro OLAF, protože to budou vyšetřování, která zůstanou v rámci OLAFu, ale já tak to nepřemýšlím. Eh, mým, eh, moj, mojí ambicí do budoucna je, aby díky dobrým výsledkům, aby přesvědčivou prací evropského žalobce to mělo eh, za výsledek, že to přiláká i ostatní země, které když uvidí ty dobré výsledky, a tu jednotnost, eh, že se taky eh, eh, připojí. A mezi tím, pokud bych byl vybrán do té funkce, Olaf bude dělat všechno proto, aby zajistil, že normy, které Olaf bude stanovovat vůči těm osmi zemím, budou stejné, nebo že bude aplikovat stejná pravidla, stejné normy Ehm, na občany eh, obou skupin zemí. Právě proto, eh, jak říkáte, pane poslanče, aby nedošlo eh, k nějakému, nějakým pochybnostem. Kolega Novákov. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Mlické, žijeme v době Panama Papers, Paradise Papers a všech těchto materiálů už skoro zapomínám na jejich názvy. Žijeme tedy v době, kdy lidé skrývají identitu firem, své vlastnictví, firma kupuje jinou firmu, která kupuje, je vlastně na offshoreovou firmou a ta je vlastně na zase nějakým fondem a tak dále. A v této době nemáme všichni možnost ověřit eh, bankovní účet podezřelého. Myslíte si, že to je cesta, jak eh, řešit problémy, s nimiž se potýkáme, protože OLAF eh, společně společně s naším výborem je, eh, stojí na straně daňových poplatníků v Evropské unii. Eh, tak předně souhlasím s tím, že váš výbor a, Evro, a OLAF stojí na straně daňových poplatníků v Evropě. Eh, s tím naprosto souhlasím a vycházel bych z toho, i kdybych byl zvolen. Pokud jde o přístup k bankovním účtům, tak ano, ono to vypadá lákavě, ale to, co jsem popsal ve své odpovědi na první otázku, to je ta cesta. Cesta eh, úřadu eh, EPO, kterou se budou řešit případy podvodu, případy, do kterých jsou zapojeny i informace, které jsou potřebné a o kterých jste hovořil vy. Ten evropský eh, žalobce musí být v takové situaci, aby měl dostatečný přístup k všem těmto informacím a aby ve spolupráci s OLAFem mohl mezinárodně i národně, národně stíhat případný případ eh, a Nebyl bych eh, proto, kdyby Olaf vyšetřoval eh, samostatně, bez toho pevného základu, který teď představuje nařízení o EPO a směrnice PIF. Kolegy Kohn, bitte. Pan Kohn, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku k podvodům z DPH. Já se domnívám, že spolupráce mezi českými zeměmi a Olafu, Olafem by mohla být mnohem lepší. A také pokud se týče eh, německého pohledu na kompetence Olafu, jak byste chtěl zlepšit do budoucnu spolupráci mezi OLAFem a českými zeměmi? Budu reagovat anglicky. Takže, nakolik to chápu, tak kompetenci ve vyšetřování DPH pod 10 milionů a nepřeshraničně ta zůstane OLAFu, to bude klíčová kompetence OLAFu a mm, tam má také velké personální nasazení úřad eh, OLAF a hodně odborných zkušeností. To je důležité. Eh, spolupráci říkám ano, ale nevidím tady pouze tu spolupráci v oblasti vyšetřování. Eh, co tím chci říci? Že vyšetřování podvodů vždy musí sledovat peníze podvod je spáchan tam, kde jsou peníze. Někam dáte peníze, tam vznikne podvod, to je zkrátka podstata lidského chování. Čím víc peněz, tím víc podvodů, často záleží teda na nastavení systému, ale záleží na regulaci, na regulačním systému, na homogenitě eh, legislativního a justičního systému a také na tom, zda tam jsou nějaké mezery na národní i mezinárodní úrovni. Lidé, kteří páchají podvody, eh, vyhledávají právě tyto mezery. OLAF pod mým vedením by byl vždy partnerem pro prevenci a také pro nastavení legislativy, která zmírní pravděpodobnost podvodu. Toto bych velice silně zastával vždy bych se vyslovoval pro takový přístup. E eh, také eh, za EPP se zeptám já, jakou budoucnost vidíte pro postup Clearinghouse? To znamená, to jsou eh, to se vlastně setkání mezi OLAFem a generálním sekretariátem komise, kdy OLAF má vyšetřovat úředníky komise. Takže to je ta otázka nezávislosti. To je moje první otázka. A druhá otázka. Já tedy chápu ten případ Kosovo, ale to už je 17 let. A mě by zajímalo, jaké jsou vaše zkušenosti s policejním vyšetřováním mm, pozdější. Děkuji. house? Tak pokud jde o clearing house tak chápu, že generální ředitel OLAFu, jakmile je ukončeno mm, vyšetřování v případě úředníků, bude moci diskutovat o doporučeních během samotného vyšetřování, tedy dokud není vyšetřování u konce, tak platí nezávislost vyšetřovatelů. Chápu roli eh, Olafu v organigramu, takže kdybych byl zvolen, tak budu mít vlastní, představuji si vlastní um, kanál řízení. Eh, samozřejmě ta matice je nastavena tak, že má určité dopady, ale já jsem nikdy ehm, se neúčastnil žádných eh, ujednávání nebo diskuzí, které by ehm, porušovali nezávislost vyšetřování v mé minulosti, minulé 25-leté kariéře. Má spolupráce s policejními vyšetřovateli v poslední době mm, je to asi tak, že já se soustředím na dodržování eh, etických pravidel a pravidel týkající se prevence rizik a já vím, že chcete, aby OLAF se více věnovala rizikům, ale policejní vyšetřování v minulosti, v posledních deseti letech, ano, byly tam případy, kdy se to dotýkalo různých jurisdikcí mimo Evropskou unii. A já jsem to měl ve své roli sledovat tyto země a tyto případy, kde justiční systémy jsou velice slabé. Mám tedy zkušenosti i s úspěšnými případy, ale nebylo jich opravdu mnoho. Naopak eh, spíše se většinou ty eh, případy mm, rozplynuly a zkrátka se nechci mm, vychloubat něčím, co, co není mm, pravda. Děkuji vám. To bylo velice zajímavé. Eh, chtěla bych vám poděkovat za návštěvu u nás. A myslím, že my teď budeme hned eh, pokračovat. Dám nyní frakcím pět minut na to, aby se mohli poradit a potom bych eh, ráda pokračovala hlasováním. Děkuji vám. <laughs> Becoming more